Pablo ready. Okay. KKK, we ready? If you... Tak, jsme připraveni, prosím, uh, zaujměte pozice. Děkuji. Žádám o schválení dnešního přijetí pořadu jednání. Nikdo nenamítá, takže ji beru za schválenou. A nyní máme schválení zápisů ze schůzí z 9. ledna, dvě schůzky 13. ledna, 16. ledna, 22. a 23. ledna a dvakrát 27. ledna. Schválení zápisů, zápisy vám byly rozdány jako vždy, mám je tedy za schválené jedno krátké sdělení, zbytek zítra před hlasováním a hlasování Ekon Libe zítra dopoledne. Připomínám vám, že hlasování o e, převodu peněžních prostředků se bude konat e, v 9 hodin ráno v PHS 3C 050 místnost Libe a potom by bylo potřeba se vrátit sem do 5G3, kde tedy hlasování Ekon bude zahájeno v 10. Takže nejprve hlasovat do Libe a potom sem. To je sdílené hlasování. A jak asi víte, hlasování o praní peněz a financování terorismu eh, se bude konat zítra. Po přeskoumání řady alternativ se rozhodlo, že se to bude konat příští týden 20. února ve 12.30. Vím, že to není ideální pro řadu poslanců, ale bohužel nepodařilo se nám najít během února žádnou jinou možnost. Takže braní peněz a financování terorismu, o tom se hlasovat zítra nebude, ale až 20. Eh, února ve 12.30 ve čtvrtek, eh, což není příjemné, Protahne se nám tím dopolední jednání, ale nedá se nic dělat. A nyní se pustíme do bodu 4 až 5. Já navrhuji, abychom je vzali společně tyto dva body, protože jsou vzájemně propojeny. Takže místo toho, abychom něco opakovali dvakrát, stačí to říci jenom jednou. Takže dám eh, slovo každému ze zpravodajů a také potom stínovým zpravodajům. Snad to tak bude všechno fungovat. Nejprve tedy platební služby na vnitřním trhu a Diogo Feo Máte slovo. Děkuji. Nejprve chci vysvětlit, jak jsme postupovali v práci společně s řadou stínových zpravodajů. Pracovali jsme v duchu kompromisů. Práce byla efektivní a rychlá, spolupráce dobrá, což není vždycky snadno dosažitelné. A já chci vyjádřit velký optimismus co se týče dodržení časovému harmonogramu, to, to znamená odhlasovat ve výboru eh, v únoru a na plenárním zasedání v dubnu. A za druhé, chci také říci, že toto bylo umožněno díky širokému souhlasu zúčastněných stran o potřebě chránit spotřebitele na to jsme se v naší práci především zaměřili. Na mysli jsme měli především maximální zjednodušení textu směrnice, tak, aby nebylo nutné ji v krátké době znovu přepracovávat. Jak už jsem mnohokrát zopakoval, chtěli jsme do směrnice o platebních službách zapracovat ještě řadu nových věcí. A při práci, tedy při transformaci z PSD1 na PSD2 nedošlo k žádným zásadním změnám právního rámce. Spíše jde o jakousi aktualizaci, eh, především eh, směrem eh, ke koncepci TPP, což sebou nese řadu nových věcí. Ehm, šlo nám především o zajištění bezpečnosti transakcí tak, aby nebylo možné dopouštět se podvodů, a je také zapotřebí eh, sem zapracovat určité aspekty ochrany bankovních údajů. Pracovali jsme v úzké spolupráci i s Evropskou komisí a já chci vyjádřit velikou naději, že v práci budeme pokračovat i nadále tak úspěšně. Děkuji všem stínovým zpravodajům, jejich asistentům a Evropské komisi. bez nich by se nepodařilo tuto práci dopracovat až sem. Děkuji. A teď eh, předám slovo na téma mezi bankovních poplatků Pablovi a potom se vrátím ještě ke stínovým zpravodajům. Děkuji, Sharon. Já naváži tam, kde Diego Fejo skončil. Také já děkuji stínovým zpravodajům, jejich asistentům a Evropské komisi za to, že eh, s námi spolupracovali ruku v ruce, protože to je samozřejmě velmi důležité. Má si, má-li se vše stihnout včas. Já jsem zpravodajem pro mezibankovní poplatky eh, pro, za platební transakce. Šlo nám o posílení transparentnosti, posílení eh, jednotného trhu a aby byly podniky i nadále motivovány k propagaci inovací v klíčovém odvětví ekonomiky. A v neposlední řadě nám také šlo o ochranu spotřebitelů. Je pravda, že není vždy snadné vyvážit tyto priority, někdy tyto priority stojí i ve vzájemném rozporu, takže se musíme skutečně snažit o dosažení rovnováhy. Někteří tvrdili, že snížení mezibankovních poplatků bude mít negativní dopady, které zvýší náklady na používání kreditních karet, to je možné, nikdo takový scénář nemůže vyloučit, ale i kdyby k tomu skutečně došlo, myslím, že se nám alespoň podaří zajistit transparentnost, protože když spotřebitel bude využívat kreditní kartu, tak bude přesně vědět, kolik za transakci platí. A teď, co se týče pozměňovacích návrhů, Rád bych se vyjádřil k jednotlivým pozměňovacím návrhům a hlavním bodům zprávy, kterou jsem sestavoval. Eh, za prvé článek týkající se rozsahu působnosti. Jak asi víte, eh, návrh komise vylučuje třístrana, eh, třístrané systémy z rozsahu Eh, směrnice a stropu a proto ustanovení článku 7 kdy se mají eh, odli, od, vlastně odseparovat schémata a zpracovávaj, eh, zpracovávající orgány. O tom se ještě vede debata, ale bez pochyby se na tom bude pracovat dát. Myslím, že myslím, že eh, vlastně ani neexistuje zastropení mezibankovních poplatků v třístranných eh, systémech. Co se týče dalších článků, podařilo se mi dospět ke Eh, kompromisu mezi stínovými zpravodaji, eh, když jsme pracovali na definicích od Evropské komise, snažili jsme se ještě lépe vysvětlit celou, eh, celý rozdíl mezi debetními a kreditními transakcemi. Co se týče otázky stropů a období aplikace, to jsou články 3 a 4, Tady je poměrně široký konsenzus v tom směru, že co se týče kreditních transakcí, eh, tam by ty mezibankovní poplatky neměly převýšit 0,3%, ale těžší situace je, co se týče zastropení mezibankovních poplatků. Eh, debetních, eh, při použití debetních karet tady ještě se nám nepodařilo dosáhnout optimálního řešení, kterému by se také dostalo vše strané podpory. potřebujeme ještě další informace o dopadech těchto mezibankovních poplatků na situaci v členských státu, státech. Na základě informací od Evropské komise existuje studie či zpráva na toto téma. Chci se zeptat paní předsedkyně, jestli by bylo možné udělit slovo Evropské komisi, aby, nám, eh, aby nás o svých zjištěních eh, informovala. Článek 8 Co se týče co-badgingu, myslím, že původní návrh komise by mohl dos- vlastně dosáhnout paradoxně opačného eh, cíle, než co by si komise přála. Komise praví, že uživatel si nemůže předem zvolit jednu metodu a že si bude muset po každé nově tuto metodu platby zvolit, když bude platbu provádět. Myslím, že by to bylo neefektivní a že by to vedlo ke řad, k řadě komplikací při provádění plateb a vedlo by to k průtahům. Takže doufám, že se nám podaří nakonec dos, dosáhnout koncenzu a kompromisu, tak, aby bylo možné provést takový eh, předběžný výběr, kde si eh, uživatel bude moci předem zvolit jednu značku a nemusel by po každé nově, když bude chtít provést platbu, si nově volit eh, značku. Nemusí to být povinné, tato předběžná volba, ale bude-li si to uživatel přát, měl by mít k dispozici implicitně nastavenou značku nebo systém, aby nemusel aktivně opakovaně si je volit. Co se týče článku 10, a povinnosti akceptovat všechny karty. Povinnost přijímat všechny karty. Pro spotřebitele je důležitá jistota, že jeho kartu obchodník přijme. Pakliže by obchodník měl právo odmítat některé karty, povede to k nejistotě na straně spotřebitelů a to by mělo zcela negativní dopad na podporu rozšíření využívání platebních karet. Uživatelé by měli obavy, že jejich karty budou odmítány a jediné, co by jim zbylo, by byla platba v hotovosti. Takže bychom dosáhli přesného opaku toho, co jsme původně chtěli. Takže článek 10 je potřeba zkoumat i v návaznosti na eh, problém eh, příplatku nebo poplatku, které také zkoumá Diego Feo. Myslím, že obchodníci by neměli dostat možnost odmítat některé kreditní karty. Možná můžeme obchodníkům povolit účtovat nějaké příplatky za používání určitých kreditních karet. Takže mm, spotřebitel bude moci tu kartu použít, bude-li chtít pouze. tom já bych spatřil eventuální kompromis, ale samozřejmě je to na vašem uvážení a rád vyslechnu vaše názory. Děkuji. Go back to the... Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za SAD Oliv, první stínový zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já Jestli dovolíte, rád bych poděkoval zpravodaj za tuto úžasnou práci, kterou odvedl u tohoto tématu. Ovšem přesto si myslím, že je zde několik bodů, které jsou trošku obtížné v rámci těch řešení, které máme k dispozici. Ovšem i zde je velice důležité, abychom nalezli kompromis velice rychle. Dovolte, abych opakoval jednu záležitost. Vycházím z té, z té úvodní práce, která se týká tohoto tématu. Tam si myslím, že máme opravdu jasný pohled, koherentní pohled, pokud jde o náš vnitřní trh. Ano, máme tam samozřejmě je 28 členských států a tak dále. Dále je to záležitost hospodářské soutěže, elektronické záležitosti, přeshraniční platby a tak dále. Samozřejmě, že jsou zde určité, určitá omezení, potřebujeme, aby jsme velice rychle dokončili celou záležitost, která se týká vnitřního trhu, to je jasné. Ovšem, ještě několik prvků, které podle mého názoru nám umožní jít stejným směrem. A další záležitost, to je nejdůležitější věc, která se týká návrhu komise, to je především řízení těch třetích stran, protože u těchto systémů, platebních systémů, musíme mít možnost fungovat, musí mít možnost fungovat na základě těch Eh, všeobecných pravidel, tak aby celý systém byl neefektivnější, nejúčinnější. Nepotřebujeme zde nějaké kontrakty, pokud jde o poskytovatele, o třetí stranu nebo ostatní aktéry. Důležité je, aby všichni aktéři měli možnost pochopit celou situaci, pochopit jednotlivé systémy, jednotlivé možnosti platby a tak dále. Celý proces by měl být lépe kontrolován, lepším způsobem a zároveň by zde měla být posílená bezpečnost, především pokud jde o všechny bezpečnostní parametry, které se týkají celého procesu a všech těchto systémů. Jednotliví aktéři by měli udělat vše proto, aby to bylo co možná nejjasnější, nejtransparentnější a zároveň nákladově nejméně efektivní. Toto řešení, které vidíme, je podle mě konstruktivní, ovšem musíme skutečně dát pozor, musíme opravdu postupovat opatrně, tak aby tento náš návrh byl realistický a ty poplatky. To je další záležitost, která je velice důležitá. Zde v této oblasti nechceme, aby to mělo nějaký negativní dopad na vnitřní trh, pokud jde o tyto dodatečné poplatky. My prostě chceme, aby to fungování bylo kvalitní za, každé pod, za, každé, za všech podmínek. Je zde určitý ještě problém, protože některé tyto poplatky by mohly představovat poplatky, které jsou opravdu hmm, příplatka, mm, příplatky, které mm, zatěžují naše uživatele. Prostě musíme si být jistí, že tyto příplatky opravdu jsou transparentní a že víme přesně, co je do nich zahrnuto tento výsledek, výsledek v této oblasti zatím ještě není úplně uh, ideální. Potřebujeme, aby náš vnitřní trh byl koherentní, racionální a právě proto bych byl velice rád, aby tyto příplatky, které zahrnují především třetí strany, abychom, aby členské eh, země měly v tomto možnost určitého manévrovacího pole. Já si myslím, že návrh komise v tomto ohledu je velice kvalitní. Toto by mohlo mm, celou záležitost transparentnit a především by to bylo pozitivní pro naše uživatele. Možná bychom se mohli snažit nalézt nějaké obecné řešení u těchto příplatků, u těchto poplatků. Ehm, já osobně jsem otevřený různým návrhům, technickým návrhům, samozřejmě čekám na návrhy našich kolegů Musíme především posílit perspektivu spotřebitele v tomto ohledu. Diskuse podle mého názoru zatím probíhala správným směrem a musíme pokračovat stejným způsobem do budoucna i v té další diskuzi, která nás čeká u tohoto tématu. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Baldíny, pokud je zde, není mezi námi. Sophie, Sophie Intveld má slovo, nebo někdo za Sophie kdo by chtěl vystoupit. Nils. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval za vyváženou zprávu. Já to velké míry podporuji tuto zprávu. Já ovšem tam předkládám několik návrhů, pokud jde o ty stropy, transakční poplatků, debetní, kreditní karet. Tam podporuji návrhy zpravodaje v tomto ohledu. Ovšem, my já si myslím, že tam vlastně ty stropy by trošku změnily celou tu situaci, pokud jde o, na, protože by to nepokrývalo náklady na všechny transakce. i ta možnost placení v hotovosti a tak dále. U nás například ve Finsku, ostatních severských zemích můžete využívat opravdu takové karty opravdu i v malých coffee shopech nebo v autobuse a tak dále, čili ta penetrace je opravdu obrovská, což vítáme. Ovšem, pokud tyto transakce by měly být regulovány takovým způsobem, že by to znamenalo ztráty pro banky, tak samozřejmě, že poté by nechtěli um, obchodníci mít takovou infrastrukturu dispozici, protože a samozřejmě, že by to znamenalo využívání hotovosti. Někteří tvrdí, že to je bezriziková záležitost, že to nepředstavuje žádné náklady. Není to pravda, protože je to v podstatě docela nákladní pro, nákladné pro obchodníky a banky. Proto obchodníci požadují, aby banky přišly s nějakým inovačním řešením, aby, se tam, aby mohli lépe a rychleji poskytovat služby klientům. Ovšem banky nebudou vytvářet takové systémy, pokud malé transakce, řekněme pod hodnotu 28 eur, by pro ně nebyly ziskové informace, které mám k dispozici, hovoří o tom, že náklady jsou zde na transakci 4 až 5 centů na jednu transakci, což znamená, že ta transakce by byla výhodná pouze v hodnotě asi 20 eur pokud bychom e, uplatnili návrh komise. Ovšem asi 60% nákupu kartami například ve Švédsku a Finsku je právě pod hodnotou 20 eur. Čili pokud tam budeme nějaký minimální částku 7 centů, tak by v podstatě tam došlo k dvojímu postihu, protože by to byla ztráta jednak na transakci a jednak by tyto ztráty podle informací, které máme, představili, si 0,9 celkové částky. Pokud by tam byly pro maxim, maximální transakce určité stropy, tak by to mělo platit i u těch minimálních částek, tak aby jsme pokryli veškeré náklady transakce. Mně by se spíše líbil nějaký průměr v této oblasti. Ano, je zde problém s transparentností, toho jsem si vědom, ovšem pokud národní supervizor a evropská agentu, evropská, evropský orgán v této oblasti má možnost sankcí, to, pokud by došlo k k neplnění pravidel, tak si nemyslím, že by problém s transparentnosti měl nastat. A dále, pokud je o kreditní karty a stropy v této oblasti, já navrhuji vyškrtnutí těchto stropů, protože komise chce zamezit tomu pravidlu přijímání všech značek. A pokud jde o definici debetní eh, eh, transakci kreditní karet, pokud po 48 hodinách se z toho okamžitě stává kreditní transakce, tak to znamená, že banky by v podstatě chtěly spožďovat tyto transakce o 48 hodin, čili proto navrhuji spíš, abychom se vrátili k definici ECB. A na závěr je mi líto, že komise nemá ještě analýzu dopadu, nebo to, jakým způsobem by to mělo dopad v jednotlivých členských státech. Na počátku některé členské země, jak už jsem se o tom zmínil, prostě vychází z toho, že ta penetrace je vysoká, jiné členské země nižší, ovšem my ten dopad opravdu zatím neznáme, protože ta studie není k dispozici. Děkuji. Dobře, stínoví zpravodajové, pokud pokud teda eh, vystupujete za stěnového, tak byste měli říci, že je to za stěnové zpravodaje, toto nebyl eh, ten případ, vy jste v podstatě byl dalším řečníkem, byly to, byly to vaše připomínky, tak jsem to aspoň pochopila. Ráda bych řekla, samozřejmě můžou zde být různé názory, ovšem Nils velice jasně řekl, že to jsou jeho pozměňovací návrhy dobře. Eh, nic se neděje, ovšem ráda bych řekla, že to nebyl projev za Sophie, která je sínovou zpravodajkou. Pan Baldini má nyní slovo. Prosím, Wernere, ještě je zde nějaký problém. Jak tedy máme postupovat? Jak bychom měli postupovat, když za vlastní frakci roje rozpětí úhrad mezi 0,1 a 0,4? Paní Infeldová navrhovala 0,1 za liberály. Jak e, máme postupovat? Může mi to někdo vysvětlit? Máme nechat 0,3? I mean... Dobře, pokud tedy chcete eh, rozdělovat nějak eh, body mezi skupinami, tak klidně, ale já bych chtěla, aby diskuze probíhala eh, ve správném pořádku, kdy nejprve budou hovořit stínoví zpravodajové zástupci frakcí a potom ostatní. Pan Baldini se vrátil, takže slovo má pan Baldini. Zachválujem, gospođo predsjednice, já ću skoristi priliku. Děkuji, paní předsedající. Rád bych využil této příležitosti a vystupoval v chorvačtině, protože máme tlumočení. Dovolte, abych nejprve řekl, že návrh nařízení o mezibankovních poplatcích, jak ho předložila Evropská komise, a to na základě platebních eh, karet, je opravdu skvělým návrhem. Je to skvělý návrh z celé řady důvodů. Jeden z hlavních eh, důvodů, proč se jedná o velice dobrý návrh, je skutečnost, že občanům skýtá možnost zajistit transparentnost eh, v EU, co se týče bankovních poplatků. Uživatelé budou nyní vědět, kolik platí eh, za poplatky a jak eh, řekli někteří předřečníci. Je pravda, že je tu celá řada rozdílů, ale my to víme. Obdrželi jsme dokumenty od Evropské komise, které naznačily e, tento e, rozdíl v procentech mezi transakcemi na základě platebních karet a mezi jinými způsoby pladeb. V oblasti středozemního moře je to asi 30 a na severu Evropy v severozápadní části Evropy. Je to až 70 70 veškerých platebních transakcí, ale to není úplný obrázek. Přesto to má ilustrační charakter. Můžeme si udělat obrázek o tom, jaké jsou rozdíly při používání platebních karet v Evropské unii, ale netýká se to pouze rozsahu eh, používání karet. My chceme rovněž hovořit o mezibankovních poplatcích. Proto návrh komise se nezaměřuje pouze na dosažení co nejvyšší transparentnosti, ale e, zabývá se také situací na vnitřním trhu. A proto parlament a i Evropská komise o to usilovali a to není nic nového. Proto je to dobrá příležitost, abychom o tom diskutovali. Od e, pana Salby zde zazněly skvělé návrhy a za svou skupinu a vystupuji jako stínový zpravodaj, bych chtěl říci, že jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, abychom ještě vylepšili návrh Evropské komise. A jak už jsem řekl, jedná se o dobrý návrh, který pokrývá ty základní otázky bankovních transakcí. Jde o snižování poplatků a zajištění aby užívání kreditních karet bylo snazší a aby uživatelé platili menší poplatky. A také usilujeme o transparentní postupy, o to, aby naši občané věděli, kolik tyto transakce stojí, kolik z toho získá banka, jaké procento. A také jsme slyšeli, co navrhovala komise. V Německu je tedy průměrná výše 1,8. V Dánsku je to asi 0,1. A potom máme celou řadu parametrů někde mezi. Je to 0,2 eh, nebo 0,3. Pokud se proto rozhodneme, je třeba vědět, že v Dánsku jsou ještě mnohem nižší mezibankovní poplatky. Lidé v Dánsku platí téměř 80 veškerých transakcí pomocí platebních karet. Pomáhá to zvětšovat transparentnost a také objem využívání eh, karetních eh, eh, transakcí. Nás velice těší úsilí, které vyvinul pan Zalba a učiním, co bude v mých silách, abych jménem naší skupiny podpořil tento návrh, abychom dosáhli, eh, co v našich silách, protože to je velice důležité. Děkuji a slovo teď dostane zástupce za zelené, pan Dese. A bude to o platebních službách. Děkuji, paní předsedající. Na úvodem chci stručně říci, že podle nás eh, jsme na správné cestě, co se týče práce zpravodaje a stínových zpravodajů. Mělo by se nám podařit dosáhnout dvojího cíle směrnice, to znamená rozšíření hospodářské soutěže za spravedlivých podmínek a rozšíření platebních služeb v zájmu spotřebitelů. Nebudu procházet seznam našich dohod a kompromisů, tak jak je navrhl zpravodaj, který už o tom hovořil. My máme jenom dvě výhrady a potom se ještě krátce vyjádřím k podstatě. Ty dvě výhrady eh, nejprve se týkají toho, že podle nás eh, ten limit eh, pomocných transakcí, jako jsou PIN kódy v odstavci L článku 3, by měly být maximální limity. To znamená, že členské země by to měly stáhnout, měly by je snížit. A dále potom ty povinnosti, pokud jde o různé bezpečnostní záležitosti. Ano, my souhlasíme se zpravodajem, pouze tam je jedna, jedna výjimka, ty národní supervizní orgány, které by uh, tak jak je to stanoveno v 2b, měli určité manévrovací pole. A ještě dvě záležitosti, dvě klíčové záležitosti, které podle nás zatím ještě nebyly dostatečně v těchto kompromisních návrzích pokryty. Jednak je to otázka možnosti přístupu ke účtu jednotlivce a právní odpovědnost v případě, že by tam došlo k zveřejnění těchto identifikačních údajů poskytovatelů, poskytovatelovi. To je 66, článek, to je velice důležitá věc. A druhá klíčová otázka, tak to je právě ta nadměrná fakturace, přílišná fakturace. My jsme o tom dneska dopoledne hovořili na komisi, to znamená ty příplatky, 55 článek, tam my skutečně ještě jednou chceme zdůraznit, že že jsme proti, že jsme totálně proti tomuto systému těchto příplatků. Myslíme si, že v některých členských státech to fungovalo sice dobře, ovšem my jsme proti tomuto systému. Uh, thank you very much. I think now it is uh, Bass for the Greens, yes. Yes, indeed. Ano, uh my eh, a stínoví eh, zpravodajové hovoří také za zelené, takže to může pomoci. Takže eh, dokument, o kterém hovoříme, o mezibankovních poplatcích, je velice důležitý, zejména vzhledem k ochrany spotřebitele. My proto velice vítáme návrh komise a když diskutujeme o kompromisech, chtěli bychom se co nejvíce držet návrhu komise, protože se domníváme, že se jim podařilo dosáhnout dobré vyváženosti, ale je také samozřejmě budeme prosazovat kompromisy a děkuji zpravodaji za dobrou spolupráci při vypracovávání těch kompromisů. Velice důležitý je článek 34, kde jsou velice důležité eh, ty eh, limity zastropování. Máme tu různé limity zastropování u kreditních karet, u debetních karet velice vítáme, že tu přidáváme fixní úroveň zároveň není nějakou relativní míru vyjádřenou v procentech. Jistě můžeme ještě hovořit o těch sedmi centech, protože se domníváme, že je to opravdu eh, malá eh, částka pro transakce třeba 10 eurové, kdy můžete používat debetní kartu a těch sedm centů je potom vysoký poplatek. Eh, musí, absolutní úroveň sedmi centů by byla tedy vysoká. Například v Belgii je to 5 centů nebo v Dánsku je to nula jak víte, my jsme samozřejmě pro nulu, ale e, jsme ochotni o tom diskutovat, abychom dosáhli kompromisu. Mohlo by to být nižší, ale my samozřejmě vítáme, že tu máme e, fixní úroveň pro debitní karty a e, co se týče eh, vstupu v platnost, také bychom měli jednu otázku na komisi. Eh, jasně, komise rozlišuje mezi přeshraničními a vnitrostátními transakcemi eh, z ohledně vstupu v platnost a my diskutujeme o tom článku o vstupu v platnost. A pokud to má být do jednoho roku, tak to bude obrovský eh, krok, který se odchyluje od návrhu eh, Evropské komise ohledně vstupu v platnost u přeshraničních transakcí. Musíme o tom diskutovat mezi stínovými zpravodaji, ale chtěl bych tuto otázku eh, směrovat také na komisi k článku 8 co-badging. Také o tom hovořil pan zpravodaj. Já se domnívám, že už jsme to také jasně vyjádřili na schůzi stínových zpravodajů a se stínovým za SAD. Tady není žádný důvod, proč bychom drasticky měnili článek 8. To, co navrhuje pan zpravodaj, e, musí být ještě prodiskutováno a také budeme diskutovat o článku 10. E, povinnost přijímat všechny karty. Já bych e, to chtěl říci naprosto jasně. Nevidíme žádný důvod, proč bychom se měli odchylovat od návrhu návrhu komise. A jak říká zpravodaj, eh, povinnost přijímat všechny karty, protože jinak spotřebitelé ztratí důvěru v tento systém a my se nedomníváme, že je to tak nutné. Co nás spíše znepokojuje, když se bude tato zásada aplikovat, bude to znamenat, že ti spotřebitelé, kteří budou prosazovat nízké poplatky, budou eh, eh, platit vyšší, pro pokud budou mít eh, visa karty a podobně. Pro nás je důležité, aby maloobchodník měl možnost odmítnout přijetí karty, protože více či méně eh, bychom podpořili tu stranu, která zneužívá karty. A to nechceme. Chtěli bychom tedy, aby se článek 10 orientoval podle návrhu komise. My tedy nesouhlasíme se zpravodajem, což je jistě možné. A e, při schůzi e, stínových zpravodajů e, SAD a zejména stínový zpravodaj za ALDE se vyjádřil tímto směrem. Doufám, že se objeví nové návrhy, ale spoň ze strany stínových zpravodajů a my se k tomu potom vyjádříme. Těšíme se na ty pozměňovací Eh, návrhy a jsme ochotní se tedy dohodnout také o článku 10. Děkujeme. šli na slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já zde hovořím za mou skupinu rovněž. Asi vás to potěší, že u obou těchto témat, takže to bude, sice to bude asi dvakrát další, než si přejete, ovšem u obou tématů k tomu budu hovořit. Nejdříve bych rád poděkoval Diegovi Pavlovi za tuto práci a jestli dovolíte PSD nejprve ta první záležitost. To znamená ty výjimky v oblasti digitálního uznávání a tak dále. Tři jednička na se předloží posměvací návrhy, protože chceme, aby to bylo vyrovnané ty podmínky. Nejde pouze o nějaké charitativní dary, text, to textovými správně a tak dále. Myslíme si, že ten kompromis by měl být dostatečný, tak abychom vyloučili tyto charitativní dary z celého obsahu směrnice. To je to, co bychom chtěli dosáhnout. Evropská komise, rádi bychom požádali komisi, aby nám řekli, zda zde je nějaká právní jistota u tohoto kompromisu. Zda to opravdu dosa- za dosáhneme toho cíle, který jsme si přáli. TPPS. To jsou další věci. Pokud jde o ta schémata třetích eh, stran, Amex, Diners, ty by měly být vyjmuty z tohoto nařízení, protože fungují na jiném eh, obchodním modelu a myslíme si, že by neměli aplikovat stejným způsobem. Tyto karty představují určitou úroveň konkurence, schopnosti ostatním eh, schématům karet. Proto si myslíme, že ten stávající návrh to znamená, že ne, nemohou jednat bilaterálně s jednotlivými obchodníky. My si myslíme, že to může ohrozit stávající tržní pozici. Mnoho obchodníků neakceptuje tyto karty a mohou prostě se rozhodnout, že je nebudou akceptovat. Ta interakce mezi MIS a PSD 2 je v tomto ohledu velice důležitá tak aby mohli obchodníci například tam mít příplatky u těchto eh, karet, pokud si to přejí, to znamená, že je tam určitá, má manevrovací pole pro spotřebitele a i obchodníka. A jestli dovolíte, eh, mm, směrnice o sítích a bezpečnosti informací, to ještě nebylo finalizováno, pokud víme, tak AIB na tom ještě pořád pracuje, nevím, jak to bude vypadat v té konečné podobě. To, že mm, o tom zde máme reference v PSD e 2, přímé reference, to si myslím, že trošku zamlžuje celou situaci. PSP, tyto povinnosti eh, v této oblasti možná budou eh, nevyvážené pro eh, majitele, to ještě nevíme. Ano, máme v PSD dvě textu jsou některé povinnosti, například informovat kompetentní úřady, ostatní orgány v tomto ohledu právě proto bych byl velice rád, aby odkazy zde byly staženy. Pokud jde o nařízení MIF, úroveň mezibankovních poplatků, kompromisy u debitníka na těch 0,2% mm, eh, akceptujeme, ovšem nejsme přesvědčeni o, tom, o, těch, o té části 0,3% u kreditních karet. Myslíme si, že tím, že tam bude mít strop, který je tak nízký, že to bude mít eh, ne, eh, dopady, které jsme nechtěli vidět a které budou mít negativní dopad na uživatele, spotřebitele i konkurenční schopnost malé, malé společnosti, které se zaměřuje na, na mm, drobný trh. Hovo, hovořili o tom, že by to mělo obrovský dopad na jejich zisky, to znamená, že by museli například přestat vydávat kreditní karty. Myslím si, že Evropská komise zde nemá dostatečné manévrovací pole, protože to nejsou pouze banky, které vydávají kreditní karty. A tím, že snížíme tyto poplatky dramatickým způsobem například v mé zemi, kde mm, průměr kde průměrná částka 0,5 by mělo pravděpodobně za následek roční poplatky za kreditní karty zavedení takových poplatků a spotřebitele v mé zemi to skutečně má mohu ujistit o tom, že naši spotřebitelé neplatí takové roční poplatky zatím. Pokud jde o kompromisní návrhy, které jsou zde k dispozici, návrh eh, Langena 176, ten se mi Eh, líbí nejvíc, tam je tam, těch 8%, eh, které může být redukováno na 0,8 na 0,3% v následujících pěti letech. Myslím si, že to je dobrý kompromis, moje skupina by to byla ochotná podpořit, pokud zpravodaj půjde tímto směrem. A pokud jde o zavedení stropu, osobně si myslím, že pokud budeme čekat dva roky na jejich zavedení, že je to příliš dlouhé období. Myslím si, že stínoví zpravodajové měli pocit, že bychom to měli zkrátit na jednoleté období. A oddělení schématu a zpracování podporuji ehm, kompromisní text pana Zalby. Nemáme důkaz o tom, že by té možnosti zpracování kara, že by, tam, mm, že by to představovalo nějakou bariéru konkurence, konkurenční schopnosti a dokonce eh, analýza dopadu komise nehovoří o tom, že by ten jejich návrh byl nějaký výhodný mm, protože ty náklady by se poté pravděpodobně dostaly na bedra spotřebitelů a podnikatelů. A pokud jde o co a přijímání všech karet, my, při, my v tomto ohledu podporujeme vše, co řekl pan zpravodaj Zalba. Děkujeme a za Guje má slovo Jörge. Děkuji, Sharon. Já jsem zodpovědný za obě dvě zprávy jako stínový zpravodaj Ty máš ještě tu nabídku ze včerejška, můžeš tedy klidně přijít. <laughs> okay. Já, ich möchte Dovolte, abych nejprve poděkoval oběma zpravodajům za dosavadní velice dobrou spolupráci. Podle našeho názoru je návrh předložený komisí dobrý a my ho také vysloveně vítáme. Tedy již mnohé zaznělo, mnohé z toho mohu podpořit, proto se zaměřím jenom na několik málo bodů, které je třeba zdůraznit z pohledu spotřebitele. Co se týče eh, nařízení MIF, chtěl bych pouze zdůraznit, MIFID zní podobně, ale je to tedy MIF, pohledem na MIF bych chtěl zdůraznit, že podle našeho názoru je co-badging eh, rozumnou záležitostí. Ty důvody jsou eh, známé, eh, aby spotřebitel pracoval s jednou kartou a má k dispozici několik režimů, několik systémů. Takže vzniká taková konkurenční situace, kdy usilujeme o co nejlevnější přístup k platebním kartám. Své hlavní připomínky se týkají PSD, jsou to záležitosti, které jsou velice důležité z pohledu spotřebitele. Již bylo učiněno několik kroků správným směrem, ale chtěl bych upozornit na to, že ještě nejsme úplně u konce. Jsou tu problémy s TPP, tedy s poskytovat třetích stran, kdy bankovní údaje se doposud předávají třetímu subjektu, včetně e, různých kódů a pinů, e, které umožňují přístup k účtu podstatě to znamená, že bankovní klient dává z ruky kompletní přístup ke svému účtu, aby eh, byla provedena eh, platba. To je tedy bezpečnostní problém a dále Eh, může banka spotřebitele velice rychle eh, obvinit eh, z hrubé nedbalosti a tady jsou prostě problémy se zajištěním. Když se někdo dopustí hrubé nedbalosti, tak sám ručí za vzniklou chybu. A banka se z toho vyvlékne a v zásadě PIN, tedy přístup k bankovnímu účtu bychom v tomto případě mohli rozdělit. Jeden PIN pro obecný přístup a druhý PIN bychom si dovedli představit jako metodu, eh, která se bude používat pouze k platbě. Bude to omezený přístup. To se tedy i připravuje a já bych chtěl v diskuzi ještě zdůraznit, že e, jsou důležitá opravdu praktická řešení a e, já se budu zasazovat o to, abychom e, na tomto dále pracovali a dospěli k dobrému řešení. Již dnes jsme jednali se zástupci komise a upozornili jsme na na dynamiku elektronické krycí číselné označení a potom ještě další problém z e, pohledu spotřebitele, alespoň ve Spolkové republice je taková praxe, že je možné e, stáhnout e, platby do dvou měsíců, za to se platí 0,3%, proto se to velice málo kdy používá. Je tu ale velice malé riziko zneužití. Zdá se, že je to pro spotřebitele velice důležité, aby měli takovouto možnost, abychom posílili důvěru v takovouto metodu, když eh, mají lidé eh, pocit, že když se dostanou do nějakých problémů s eh, obchodním partnerem, že mohou eh, vyžádat tu eh, částku zase zpátky, tak to posiluje důvěru v tuto metodu, proto se domnívám, že je možnost eh, zachovat v PSD tu možnost odúčtování a mělo by to platit pro celý vnitřní trh, pokud bychom to zajistili jako možnost pro některé členské státy, Potom eh, by třeba eh, podnikatelé ze spolku republiky postupovali tak, jako to bylo doposud možné, by se vydali do eh, jiné země, kde je horší možnost pětného Eh, odúčtování, tak by to komplikovalo situaci klientům, kdy nevědí, eh, eh, podle kterých podmínek by to platilo, zda podle podmínek v Spolkové republice nebo v dané zemi. Je třeba, aby to bylo jasné, aby to byly podmínky platné pro celý jednotný trh. A to jsou tedy všechny mé připomínky. Děkuji za poslech. Děkuji. Sampou tady asi není, nikdo tady není za EFD. Dobře, takže další řečníci. Mám jich tady přihlášených řadu. Takže jestli komise dostane slovo, máme tady Wernera, Langena, Svenc musel odejít, Jean-Paul Gauss, uh, Ole Schmidt, Wolf Klintz, až se vrátí, jestli se vrátí, a Marian Tyson. Takže Werner nejprve. Děkuji. Kolega Fox už hovořil o jednom z mých pozměňovacích návrhů, že podle druhu 0,7 nebo 0,8 by se mělo odbourat během pěti let a ne naraz k jednomu dni. Tento model eh, byl velice úspěšný při eh, roamingových poplacích. Ty se odbourávaly za delší dobu a také se tím podpořila hospodářská soutěž. Takže bych byl proto, aby tyto pozměňovací návrhy, celkem to jsou dvě na toto téma, byly také tady eh, akceptovány a aby všechny ty pozměňovací návrhy, jako od paní eh, Intfeld 0,1 a nebo ty další, myslím, že jsou opravdu nerealistické. Někdo to bude muset zaplatit a je potřeba zavést skutečnou hospodářskou soutěž mezi kartami a je potřeba zajistit transparentnost, ale ne to, že bychom pomocí nové regulace vlastně zajistili opak transparentnosti. To nesmí být naším cílem. A potom eh, kompromis k tomu tématu tří a čtyřstranný systém. My jako Evropský parlament máme povinnost eh, pečovat o rovné pole podmínek, ne pomocí přeregulace výjimek nebo nějakých prahů 5% nebo 105 milionů euro, abychom vlastně zbytečně eh, nezajišťovali jednostrané upřednostňování amerických platebních systémů. Možná, že by to bylo pěkné téma v londýnské city, ale my takto nemůžeme rozhodnout. Proto si myslím, že je potřeba hovořit o této otázce, jak dosáhnout rozumného kompromisu. A prosím kolegu Selbra, aby se skutečně pokusil o kompromis, který by vlastně obsáhl řadu eh, my Ještě o tom ve frakci budeme hovořit. Eh, také to, co eh, vlastně navrhl eh, kolega Kosesin, v tomto případě náš koordinátor, já prosím o to, aby tady stínový zpravodaj vlastně neměl právo na nějaký výjimečný přístup s tím, že tady vlastně šest nebo sedm lidí vyjádří své názory a potom vlastně se to všechno schrne pod koberec a jenom stínový zpravodaj eh, bude ve svou. Včera kolega další eh, vlastně informoval o naší debatě eh, s řeckou, s řeckým předsednictvím, kde levá strana vlastně usoudila na chybné kompromisy. Já jsem proto, aby každá eh, banka měla nějaké základní eh, poplatky a já jsem v tomto případě skutečně hrdý na to, že zastupuji zájmy občanů a ne jednotlivých skupin bank a nebo, eh, nebo rady. Uh, okay. Um, I think we've got some interesting repartee, but have you finished, Werner? Yes. Takže to byl zajímavý vstup. Eh, Wernere, to je všechno od tebe? Ano. Jean-Paul Gauzet. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Po tomto úžasné vystoupení Wernera Langera vidíme, jak to, že je zde dlouho v parlamentu, nemá vůbec vliv na to, že vždycky stejně chce vystoupit. Takže velice stručně. Oběma zpravodajům blahopřeji děkuji. Rád bych řekl, že jsem byl zpravodajem u té první směrnice PSD v tom prvním volebním období a vím, že je to nesmírně těžká práce, nesmírně komplikovaná technicky, proto bych velice rád poděkoval za všechny tyto návrhy. Od roku 2006 zde hovořím o tom, že jde o platby. Platby, to je komerční aktivita, to je obchodní aktivita, no je to nástroj, je to pomůcka, ovšem je to aktivita komerčního charakteru. A to znamená, že podniky, které se tam zúčastňují na této aktivitě, bez ohledu jejich statusu, prostě musí být za to odměnění dostatečným způsobem a právě proto podporuji návrhy Wernera i ostatní tak, aby pokud jde o tento, aby jsme tam měli um, určitě aby jsme tam měli poplatek, který skutečně bude korespondovat ten mezibankovní poplatek realitě, realitě, obtížnostem dané transakci, tak abychom mohli vzít potaz určitou proporcionalitu a tak dále, nějakou přiměřenost. To je velice důležité. Tak, jak hovoří o tom eh, i zpravodajové, je to přesně tak, jak to navrhuje. Ano, nechceme zde prostě um, říct že nebudou žádné poplatky, protože to nebude mnohem méně náklad. To není pravda, protože v podstatě z toho nebude mít eh, spotřebitel žádný, žádnou výhodu. A pokud nebudeme platit těm, kteří vyrábí automobily, tak ehm, budou tyto automobily <laughs> levnější. No prostě musíme uvažovat, jak to vypadá v ekonomice. Ano, jednotliví aktéři prostě musí z toho mít dostatečný, dostatečný příjem. To je zásadní důstojný příjem. Kompromisní návrhy, které zde padly, jsou podle mě velice zajímavé, tam již nebudu to prodlužovat, ovšem jeden pozměňovací návrh, Jean Paul Bese před chvíličkou o tom hovořil, já jsem předložil podobné návrhy, ovšem stáhl jsem je. Proč? Protože jsem si uvědomil, že ty tyto návrhy, v podstatě se to týkalo malých plateb, ehm, telefonních plateb a tak dále. A pokud by tam ta výjimka nebyla z zachována, tak bychom paralizovali určitý typ aktivit, určité platby, které jsou užitečné pro naše uživatele a zároveň by to podkopalo aktivity velkých um, podniků, řekněme bank a tak dále. Čili právě z tohoto důvodu jsem to nechtěl nějak uh, komplikovat. Stál jsem mé návrhy a Žána Póla, mého kolegu, bych poprosila, abych zvážil, zda ty jeho návrhy skutečně um, prostě za na nich trvá. Děkuji. Um, Děkuji, Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedající. My se omlouváme za ty eh, za ty zmatky se stínovými zpravodaji, ale názor Sophie Intfeld. Eh, úplný Eh, zákaz eh, MIFů na eh, debetních kartách, 0,1 kreditních karet, jednoroční přechodní období na vynětí třístranných systémů, když jejich objem nepřekročí strop stanovený Evropskou komisí, co-badging, vynětí elektronických peněženek z rozsahu E, směrnice. To je názor stínových zpravodají. Normálně stínový zpravodaj má tedy nějakou možnost e, zapojit názor, ale není špatné vyslechnout vždy pana Langena, protože z toho člověk dostane dojem, že i v jiných frakcích e, s tím jsou problémy. Já jsem bojoval se svým svědomím, liberálním svědomím. Já jsem vždy byl proti jakémukoliv stropování, protože myslím, že není povinností Evropského parlamentu eh, zajišťovat stropy. To musí zajistit eh, trh, ale za těchto okolností bych akceptoval strop. Protože se o tom hovoří už dlouho a eh, moc se toho nestalo. Všichni s tím, se s tím potýkáme, pane Langene. Kolega Niels, který vyjádřil názor na mikroplatby, to je problém a já doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakého kompromisu. Ve výboru IMCO včera jsme hlasovali tak, aby členské státy měly pomo- pomocí vnitrostátní legislativy možnost zavést nižší stropy. To je jeden příklad. Ale kompromisním textu by se to dalo zpracovat i jiným způsobem, jak navrhovali někteří kolegové. Jenže včera se tomu nedostalo podpory. Já si myslím, že by to bylo zapotřebí, ale je potřeba je definovat ty mikroplatby. Není možné to nastavit na 35 eh, euro. 12 dolarů v USA, mohlo by to být ještě méně, jak někdo řekl minimálně pro některé země potřebujeme přijatelný kompromis. Děkuji. Marian. Děkuji, pane paní předsedkyně. Já se mohu připojit k tomu, co řekli mý předřečníci. I já patřím k těm, kteří se vyslovují pro volný trh, volné trhy a konkurenci, ale tady máme problém, který nás zaměstnává několik let a já jsem také velice ráda, že komise předložila návrh, který vychází ze stanovení limitu. To je jedna věc. Také jsem předložila některé pozměňovací návrhy. Týká se to debetních karet a co se týče mezibankovních poplatků za debetní karty, tak se domnívám, že tyto mezibankovní poplatky by měly být nula. A potom jde také o to, abychom zajistili přístup eh, pro všechny a proto není možné dopustit navyšování mezi bankovních poplatků. Předložila jsem celou řadu pozměňovacích návrhů. Také jsem se dotkla povinnosti přijímat všechny karty. Já se domnívám, že obchodníci musí mít možnost odmítnout přijetí těch takzvaných drahých karet souvisí to s konkurenceschopností a domnívám se, že i tyto horní hranice nadále umožňují konkurenci. Dále k otázce, zda obchodník může odmítnout i jiné karty, ano či ne. Já se domnívám, že obchodníkům musíme ponechovat manévrovací prostor, nemusí akceptovat všechny karty mohli by mít povinnost akceptovat karty, které pro ně představují stejné náklady, ale měli by mít možnost odmítnout ty karty, které pro ně představují větší náklady. Také jsem předložila několik pozměňovacích návrhů k otázce Kobejingu, Paní předsedající, abychom věděli, jak to má dobře fungovat, měli bychom k tomu ještě poskytnout nějaké vysvětlení, co může učinit obchodník a co spotřebitel. Chtěla bych požádat pana zpravodaje, aby přihlédl k mým pozměňovacím návrhům a děkuji za spolupráci. Um, Wolf um, Dobře, děkuji, říká paní předsedající, myslím, ano. Pablo mi sdělil, že nebude chtít nějak reagovat příliš dlouho, tak možná bychom poprosili komisi, ale opravdu velice stručně, protože už nemáme čas. Ovšem je jistě pro nás zajímavé si slechnout i váš názor, takže prosím děkujeme za a Já se budu snažit o stručnost. Ještě jedno. Ano, ráda bych poděkovala za kvalitu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a které ukazují na to, že opravdu je zde hodně znalosti o trhu i o celé složitosti, celé záležitosti a i za vaši snahu bych ráda poděkovala dospět k dobrým kompromisům. Jestli dovolíte, několik záležitostí. Úroveň poplatků, dále ty ztráty, pokud by um, byl ten návrh přijat, dále transparentnost a to přechodné období, čili poplatky. Pan Salba řekl, že ano, chceme udělat takové trošku určité prohlášení. Nebude to mít dopad na ty úrovně, protože my jsme rozsáhlým způsobem v analýze dopadů zkoumali dopad těchto úrovní poplatku, možný dopad. Snažíme se poskytnout maximální informace o tom, jak to je vypočítáno, jakým způsobem jsme v různých těch konkurenčních případech k tomu dospěli. Mnoho poslanců asi ví o tom, že probíhá studie, pokud jde o náklady obchodníků, pokud budou přijímat hotovostní platby a na druhé straně karetní platby průběhu této studie jsme obdrželi mnoho žádostí o maximální otevřenost u výsledku této studie. Nesmírně intenzivní to bylo cvičení no, čas je obtížné. Pokud budeme mít nějakou konečnou zprávu někde asi na konci pololetí letošního roku, předběžné ovšem výsledky již máme, některé k dispozici, doufáme, že budeme moci udělat takovou malou prezentaci, kterou plánujeme na příští týden. Ti z vás, kteří mají zájem, oznámení o této prezentaci bude k dispozici na našich webových stránkách. Bude to krátká prezentace, která bude poté zveřejněna pokud nepospícháte a nemůže, nebo se nemůžete zúčastnit takové prezentace sami. Tak to uvidíte. Samozřejmě tam, kde ehm, bychom měli být transparentní, tam budeme transparentní. Zdá by celý tento biznis na tom tratil, kartový biznis, pokud eh, přijmeme to na námi. Myslím si, že ne. U debetních karet máme mnoho studií centrálních bank o nákladech Ovšem jsou zde i země, kde například nejsou žádné mezibankovní poplatky a tento biznis debetní karedy přesto je mm, docela skvětající biznesem, čili na druhé straně kreditní karty, mnoho studií podrž, podporuje to, že vydávání těchto karet je nesmírně profitabilní pro banky, mají mnohem větší zisky než v jiných odvětvích eh, tohoto biznesu, například retailu můžete se podívat i, i na eh, rozsudky soudu, kde v některých případech hovořili jasně o tom, že to generuje i další um, zisky, další příjmy, například eh, plateb platby úroku a tak dále. Čili nemyslím si, že bychom tím, jak si vytlačili banky z trhu tímto návrhem, samozřejmě, mm, že ty benefity, které se zde e, nabízejí, by to mohly změnit. Často spotřebitel nevyužívají těchto benefitů, možná bychom to tam mohli ještě nějakým způsobem zracionalizovat. Transparentnost. Hovořili jsme o tom přijímání všech karet, to oddělení, co-badgingu. Jediná věc, kterou bych možná ráda zúraznila z našeho pohledu, je to, že věnujeme velikou důležitost těmto návrhům. Velkou pozornost měli by pomoci vytvořit fungující trh a pokud bychom v rozvoji byli o čtyři roky dál, udělali analýzy, prostě přesto ještě nenastal čas regulovat poplatky v této oblasti. Ovšem pokud by to znamenalo, že tento vývoj by zefektivnil trh, tak už bychom nemuseli mít žádné stropy u poplatku. Proto si myslím, že tato opatření jsou zatím důležitá. A poslední věc, přechodné období. Udělala jsem si trošku průzkum této oblasti, obří se diskutuje se o tom, zda by to mělo být jeden nebo dva rok. Eh, u těch víza debit eh, karet, to, eh, to vstoupilo v platnost v průběhu dvou měsíců, kreditní karet rovněž, i u těch deset, i deset měsíců Masterkarty v tom konkurenčním případě, který jsme zkoumali, vstoupili v platnost po čtyřech měsících a ve Francii chtěli snížit debitní i kreditní poplatky debitní i kreditní karet a v podstatě to znamenalo eh, implementaci po třech měsících, u Visa karet to bylo deset měsíců a ještě jsou zde tři členské země, které chtějí zavést nyní legislativou, včetně poplatku. Máme zde období u dvou členských států, například Polsko. Tam bude šestiměsíční přechodné období Polsko, ano, a Rumunsko a to, ta druhá země, Rumunsko, už se k tomu dostávám. Rumunsko, šest měsíců přechodné období. Nemám zatím u Maďarska poslední informace, ovšem ty dvě, člen, dvě členské země již tam přijímají tuto legislativu mají tam období šesti měsíců. Prosím, abyste to vzali v potaz, když budete uvažovat a zvažovat dále toto přechodné období. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající a Pablo má slova. Eh, eh, Děkuji, rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům. Rád bych poděkoval zároveň všem, kteří vystoupili v diskuzi. Bernere, obvykle to není až tak kratičký příspěvek ale určitě kratší než u tebe. Já mám jednu prozbu a to, aby oba eh, vážení eh, pravodajové eh, prosím ještě všechny kompromisy dali k dispozici tento týden, abychom byli schopni je projednat v politických skupinách. To je má prozba. <clears throat> Takže ještě jednou. Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji Bernere. Jistě. Eh, na tom dalším setkání s jenovým zpravodajů si vítán. Myslím, že proběhne příští týden. Tvé příspěvky, jako vždycky, velice rádi uvítáme. Ano, ano, souhlasím s tebou, že ten návrh na poplatek, který zde navrhujeme u mezi bankovních, to znamená ten nulový poplatek, ten, ten zatím v, tomto, v této dohodě eh, nemá své místo. Já osobně si myslím, že pokud jde o lhůty, že bychom tam měli snad nalézt nějaký koncenzus vš- mezi všemi stínovými zpravodaji i ostatními poslanci, kteří předložili své pozměňovací návrhy a doufám, že se jim povede dosáhnout dohody i s komisí. Rád bych poděkoval všem, kteří vystoupili v této diskuzi. Především bych rád poděkoval stínovým zpravodajům. Pane Langene. Já jsem nehovořil o svém mém stanovisku k, k kompromisním návrhům, ty ještě nejsou definitivní. To jsou v podstatě pořád ještě návrhy, myšlenky, zatím ještě nebyly přijaty, pokud to nebudou um, dohodnuté kompromisní návrhy, tak si myslím, že je nemusíme ještě rozesílat. To si myslím, že by zavedlo trošku zmatek do jednání proto ty návrhy, kompromisní návrhů ještě zatím nebyly rozeslány. Pokud jde o problematiku co-badgingu, je zde podle mě taková většina, která podporuje co Já osobně bych chtěla, abychom byli pružnější v této oblasti, tak aby si spotřebitel mohl udělat takovou předběžnou volbu systému, který bude využívat pro platbu. Cílem v této oblasti je, aby tento systém byl flexibilnější. A pokud jde o to pravidlo přijímání všech karet, dále je to možnost těch příplatků, to znamená, že by obchodník, řekněme, mohl uvalit nějaký další poplatek na transakci. Možná jsem to neřekl jasně v úvodním vystoupení. Toto by mělo být aplikováno pouze u karet, které nespadají do toho pole aplikace, aplikace. Nikdy ne pro ty karty, které jsou součástí eh, celé aplikace. To bych rád zúraznil. Chceme, aby to bylo efektivnější, účinnější, aby ten systém byl bezpečnější. Máte-li nějakou kreditní kartu, Měli byste mít určitou jistotu, že ta karta je akceptována. Ovšem, pokud nespadá do té aplikace daná karta, tak obchodník by mohl mít možnost takovou transakci zatížit dalším příplatkem. Další věc. Pokud eh, stínoví zpravodajové nemají žádné eh, připomínky. Já bych rád, aby se zúčastnili našeho setkání všichni, kteří by do toho chtěli ještě zasáhnout. Myslím si, že to bude jednodušší pro tu další práci. A ještě jednou eh, děkuji za příspěvky. Děkujeme a úplně na závěr Jorge ještě. Obrigado. Děkuji. Sharon. V prvé řadě bych chtěl opravdu přivítat ducha, v němž se ubírá tato diskuze, co se týče PSD 2, tak jsem tu nezaznamenal žádné větší eh, rozpory. Možná to není tak eh, zajímavé jako směrnice, za kterou je odpovědný Pablo, ale přesto má i tento text svou důležitost. Je to velice důležité pro konkurenci. Je třeba, aby se na trhu uplatňovalo více hráčů. A vše, co zde řekli stínoví zpravodajové, dokazuje, že jsme na správné cestě a že se nám podaří dosáhnout dohody. Obracím se na všechny poslance, kteří se zítra nezúčastní eh, schůze stínových zpravodajů, že tuto možnost mají, mohou se zúčastnit tohoto jednání v 8 hodin a kompromisy byly poskytnuty k dispozici i ostatním kolegům a chtěl bych říci, že ty části, které jsou nejvíce eh, kontroverzní a problematické, se týkají eh, příplatků a to je důležitý komplex, protože s MIF byly vytvořeny rovné podmínky ale je velice obtížné jich dosáhnout u čtyřstranných systémů. Ale chtěl bych říci, že bude možné, abychom dosáhli celkové dohody v otázce PSD, dohody, která bude jednoduchá. Zatím se nepodařilo dosáhnout dohody o příplatcích, dokonce i návrh komise obsahuje z hlediska aplikace určité překážky. Obchodníci mají určité motivy pro to, aby přijali přístraná schémata, ale my potřebujeme celoevropské řešení, snadno aplikovatelný systém. Závěrem bych chtěl říci, že mám eh, velkou důvěru, že se nám 28 února podaří hlasovat o této zprávě a že se tato zpráva bude projednávat na plenárním zasedání v Dubnu. Naše spolupráce se stínovými zpravodaji se ubírá tímto směrem a já se domnívám, že ke koncem našeho období budeme mít pocit, že jsme se zhostili svého úkolu. Všem děkuji. Potvrzuji, že pro oba dva body budeme v Ekonu hlasovat 20. února, aby se to dostalo k hlasování na první plenární zasedání v Dubnu. Za to vám děkuji a nyní postoupíme eh, k bodům na našem pořadu jednání 6, 7 a 8, což je udělení eh, absolutorií. Prosím ty, kteří odcházejí, aby odešli v tichosti. My si nemůžeme dovolit ztrácet čas, prosím, skutečně odcházejte potichu. Antoline, <coughs> jsi připraven? Sí, muchas Děkuji. Mohu začít? Děkuji, paní předsedající. My jsme eh, zkoumali pozměňovací návrhy, které se týkaly stanovisek udělení absolutoria orgánů evropského dozoru. Celkem bylo podáno 34 pozměňovacích návrhů. Prosím, nemluvte v tomto sále, když hovoříme už na jiné téma. A zvláště, prosím, nemluvte těsně za eh, řečníkem. Omlouvám se, Antolina. Děkuji. Já jsem řekl, že bylo podáno 34 pozměňovacích návrhů k těm třem stanoviskům, 11 eh, pozměňovacích návrhů a 12 na eh, dalších. Takže myslím, že by bylo dobré pohovořit ke všem těm pozměňovacím návrhům společně. Já vítám vyjádření k těm pozměňovacím návrhům. Děkuji kolegům za práci, kterou odvedli. Místo toho, abych prezentoval ty pozměňovací návrhy, rád bych spíše nabídl svůj názor na ně, ale zajímalo by mě také, co nám nejprve řeknou autoři těchto pozměňovacích návrhů. Hned počátku chci říci, že ty pozměňovací návrhy jdou správným směrem. A já sám jsem také ve snaze některé pozměňovací návrhy spojit, jsem sepsal kompromisní návrhy, takže teď by mě zajímalo, eh, co k tomu řeknou sami autoři pozměňovacích návrhy a potom se vyjádřím. vyjádřím. Takže nejprve stínový zpravodaj Ildiko Kalpač. Děkuji. Nejprve chci říci, jak důležitá je úloha, kterou hraje zpráva o udělení absolutoria. To vlastně určuje její eh, obsah. Já si myslím, že ta stanoviska jsou skvělým východiskem. A zároveň se domnívám, že je třeba zdůraznit, že ty dozorové orgány jsou stále ještě v plenkách a potřebují mnohem větší koordinaci na evropské úrovni. Dále se mé pozměňovací návrhy týkaly eh, návrhu účetního dvora na úpravy a opravy. Chtěla jsem poukázat na některé nedostatky ve fungování orgánů, ku příkladu outsourcingu systému výpočetní techniky, eh, finančních eh, kázně v veřejných zakázkách a ve výběrových řízeních. Připojila jsem ještě nový prvek eh, a ten se týká lidských zdrojů a e, rozpočtových požadavků ve všech třech zprávách. Souhlasím s tím, že vzhledem k tomu, že dozorové orgány prozatím jsou na počátku svého fungování a v budoucnu pravděpodobně jim přibudou funkce a úkoly, bude potřeba jim poskytnout další zdroje, aby ty nové funkce mohly plnit. Bylo by tedy asi užitečné uvažovat o určité reorganizaci a nebo jak zlepšit efektivnost jejich fungování. A jakmile se nám podaří maximálně zefektivnit využívání zdrojů těmito orgány, můžeme přistoupit také k úpravě jejich rozpočtu. Jinak jsem také prošla pozměňovací návrhy a povšimla jsem si, že další kolegové předali pozměňovací návrhy v podobném duchu. Souhlasím s tím, že ten kombinovaný systém financování není ideální. Je potřeba tady nastavit určité změny, buď e, nastavit e, oddělené rozpočtové linky, a nebo, jak někteří kolegové navrhují financovat z tržních poplatků. To lze vyřešit pomocí kompromisních návrhů. Ale v zásadě souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které kolegové předali, co se týče rozpočtu. Těch pozměňovacích návrhů je relativně málo, všechny jdou podobným směrem, takže nebude obtížné dospět ke kompromisním návrhům. A co se týče práce na kompromisních návrzích, ráda zpravodaji pomohu. Děkuji. Děkuji. An Jensen za Alde tady není, ale poslala mi poznámku eh, kde hovoří o některých pozměňovacích návrzích, ale uvádí, že v zásadě se zpravodajem souhlasí. vám také Ole něco poslala? Ne, ale my jsme vlastně s Nielsem eh, a eh, podepsali vlastně mm, všichni stejné, stejné pozměňovací návrhy, týká se eh, to vlastně těch rozpočtových linek, té, té nezávislosti a tak dále. Spen tady není. Přeje si někdo další ještě promluvit? takže, eh, takže asi půjde především, pane zpravodaj, o ty rozpočtové linky. Ano. Ještě jednou velice děkuji. Já se domnívám, že nejsložitější část je ta, kde bylo tolik pozměňovacích návrhů. 34 a potom byly čtyři skupiny autorů a tři sledují stejnou linii. Do té míry se tedy domnívám, že to si zasluhuje největší pozornost a také působí největší obavy. Proto bych se chtěl o tom zmiňovat na prvním místě. Já se domnívám a pokud pokusím se také vypracovat eh, kompromisy, že tyto návrhy nejsou v rozporu, jsou vlastně kompatibilní. Poukazují na to, že bychom měli přihlédnout eh, k smíšenému systému financování. Jsou tu příspěvky od členských států i z evropského rozpočtu No, uvidíme, jaký model bude ideální a jak se bude vyvíjet v budoucnu směrem ke společnému rozpočtu. Já se domnívám, že toto stanovisko je rozumné a podpořím ho. A ještě k otázce výlučného financování ze prostředků společenství a nebo nebo se to týká také příspěvku aktérů na trhu, to podporují liberálové. Tento bod, který se týká poplatků, bych podpořil. A potom ještě jeden aspekt, které tu nezazněl u e, dvou nebo tří orgánů. O tom nebyla žádná zmínka, ale měli bychom k tomu přistupovat e, koherentně a to je vytvoření separátní uh, Eh, rozpočtové linie. Uvidíme, jak jaký byl tradiční postup tohoto výboru a je třeba zvážit i nové možnosti, které vznikly po eh, tom judikátu k příslušnému orgánu a potom se paní kolegyně zmiňovala ještě o dalších věcech. Ona předložila nejvíce pozměňovacích návrhů. Já ji za to velice děkuji. Upozorňujete na vysoký e, rozpočet. V podstatě nejste proti, ale domníváte se, že bychom se měli pokusit rozdělit práci a zajistit, aby se rozpočet automaticky nenavyšoval, ale aby se postupovalo průběžně. A myslím, že hovoříme o orgánu, který ještě není eh, kompletně hotový, který se teprve vytváří. A musíme ještě počkat, jaké nové pravomoci bude mít, abychom eh, zdvojovali eh, práci. Jaké je tedy hlavní zaměřování? Nebude docházet k automatickému navyšování přeskoumáme, kde jsou určité nedostatky, budeme to tedy přizpůsobovat potřebám. To je, myslím, velice dobré a pokusím se také navrhnout příslušné kompromisy. Dále byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou velice rozumné já vítám ty korektury, které bychom měli provést. Byly tu také některé návrhy účetního dvora, například také outsourcing eh, vypočetních systémů, dále otázky personálu, transparentnosti a tak dále. Eh, také je já eh, bych chtěl všechny tyto návrhy podpořit. Vytvořím kompromis a podporuji to dále k panu Martinovi, který předložil rovněž pozměňovací návrhy, ale teď tady není. Dva z jeho pozměňovacích návrhů se týkají aspektů, které se tu opakují. Již to zaznělo s udělením absolutoria za předchozí rok. Například se to týká Evropského orgánu pro bankovnictví. Samozřejmě můžeme přihlédnout k těmto aspektům a potom eh, se tu hovoří také o indexu nákladů na překlady. To není problematické. Ani nejde tolik o formulace, ale podle mého názoru to úplně neodpovídá eh, přístupu očité o snížení byrokracie na straně orgánů. Měli bychom se snažit eh, zabránit vzniku byrokracie, zajistit, aby členské státy měly možnost eh, získat přístup k informacím. Jistě je to úkolem dozorčích orgánů, ale nyní jde o otázku, zda členské státy si mohou přímo vyžádat takovéto informace. Jistě, ale když se řekne, že to znamená velkou byrokracii, když v podstatě spočívá jejich úkol ve zhromažďování informací, můžeme eh, dbát na vysokou účinnost, koherentnost a tak dále. A domnívám se, že to bude z ekonomického hlediska přínosné. K tomuto pozměňovacímu návrhu musíme eh, přistupovat eh, s výhradou, protože v podstatě orgány by měly konat svou práci, jak je stanoveno. Mně se prostě tento pozměňovací návrh tolik nelíbí, ale k ostatním otázkám musím říci, že je v podstatě sdílím. K tomu bychom měli přistupovat globálně a zohledňovat všechny aspekty. Nemělo by dojít ke zhoršení práce těchto orgánů. Předložím návrhy kompromisů, abychom zohlednili veškeré aspekty, k nímž se vyjádřily jednotlivé politické skupiny, abychom do toho zapracovali to nejdůležitější. A ten konečný návrh bude možná trochu harmoničtější. To je vše. Děkuji. Děkujeme. Hlasovat budeme 22. a ve výboru kont pro rozpočtovou kontrolu v březnu. Děkujeme, říká paní předsedající. A dalším bodem na našem programu je záležitost, která se týká trojky. Nevidím zde zpravodaje. Je to tak? Takže ano, ale máme to naplánováno, Měli by být již k dispozici, ale jestli dovolíte, navrhuji pětiminutovou přestávku. Pokusíme se naše zpravodaje sehnat pro tento další bod k trojce. Thank you.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

myndighet i Sorry.

De Okay, um... Dobře, takže už tady jsme všichni, takže teď postoupíme k naší vlastní zprávě o trojce. Spolu zpravodajové jsou Otmar Karas a Diem Huang Gok. Byla tam řada pozměňovacích návrhů. Já sama jsem jich několik podala a já dám slovo dvěma zpravodajům nejprve a potom jako obvykle stínovým. Takže nejprve Otmar. Budeš chtít mluvit jako první? Ano, eh, paní eh, předsedající, jako spoluspravodaj, vážení kolegové, my nejprve musíme vysvětlit, proč bylo podáno tolik pozměňovacích návrhů. Podle mého názoru to má dva důvody. Ten první spočívá v tom, že jsme předložili návrh zprávy, abychom rozproudili proces ještě před eh, provedením slyšení a předtím, než jsme mohli vyhodnotit eh, dotazníky, které by měly být vlastně podkladem pro debatu a samotnou práci. Teď se v poslední době toho mnoho stalo. My jsme zorganizovali sedm slyšení, podnikli jsme čtyři cesty a vypracovali jsme dotazníky a já věřím, že jeden každý z nás vlastně se mohl eh, dostat nebo dopracovat eh, k vyváženější pozici. Ten návrh byl eh, předložen 17. prosince a já chci poděkovat všem těm, kteří se od této doby velice aktivně podíleli na těch nejrůznějších pracích a úkolech. Máme eh, celkem 297 pozměňovacích návrhů, 200 od EPP, 200 od eh, SD, 69 mm, od dalších a 120 od ITA, 12 od EFD a eh, skoro 32 od GUE a od 21 od nezařazených. Já chci začít větou, která, kterou už vlastně vyslovil eh, kolega a já ten názor zcela sdílím. My musíme eh, si uvědomit, že chceme-li pomocí této zprávy dosáhnout eh, velké většiny, že jedině velké většině se podaří také všechny aspekty zprávy prosadit. A musíme to stihnout e, do doby e, příštích voleb za 99 dnů. Musíme se snažit e, propracovat všemi nejrůznějšími názorovými rozdíly a snažit se fakta neinterpretovat ideologicky. Já chci znovu zdůraznit toto. Proto také 12, 12. prosince eh, byla, byl položen základ trojce a rozhodovací proces vlastně spočívá v inst- ve spolupráci institucí, v, v jejich e, vlastně v teoretickém základě pro rozhodnutí o dopadech práce trojky a nad tím vším pro nás musí platit, že každé nové rozhodnutí, každý nový podklad musí vyrůstat zpráv, eh, zpráva společenství a musí se řídit metodami společenství, protože pouze pomocí práv, práva společenství a pomocí eh, metod společenství, což jsou transparentnost, legitimizace, kontrola a prosazování charty základních lidských a sociálních práv. To je také součást implementace programu. Toho se drží, držíme. V současné době probíhají debaty mezi jednotlivými ehm, pracovníky, ehm, stínovými zpravodaji, a doufám, že ty rozhovory se všechny budou odehrávat na tomto podkladě tak, abychom měli správnou strukturu a správný průběh. Podle mého názoru eh, momentálně vlastně máme čtyři velké bloky těch pozměňovacích návrhů. Za prvé jde o analýzu okolností nasazení trojky v různých těch jednotlivých státech eh, jako reakce eh, a možnost řešení krize. To další blok jsou programy. Ty dopady těch programů se zatím ještě nepodařilo úplně vyhodnotit, protože ty programy nejsou ještě vlastně um, ukončeny a je potřeba trvat na faktech, na skutečnostech, i když je třeba říci, že když se podíváme na čísla před krizí a na čísla po krizi, tak eh, z toho prozatím ještě nevyplývá nic jasného o úspěchu těch učiněných opatření, protože v mezidobí proběhla vlastně největší ekonomická krize po druhé světové válce, takže ta čísla nejsou eh, srovnatelná. A eh, dopad těchto programů ještě není úplně eh, vlastně ukončen. Musíme se také ptát, co by se stalo, jak by ta situace vypadala, kdyby se žádné opatření neučinilo. Takže je třeba vést dlouhou debatu o dopadech. Zde vlastně se znovu opakuje skutečnost, že potřebujeme mít definovanou úlohu Evropské centrální banky. Já vycházím z toho, a to také potvrzuje řada pozměňovacích návrhů, že potřebujeme evropský nástroj vlastně i bez ECB eh, e a bez eh, MMF, eh, tedy že potřebujeme nějaký evropský měnový fond, aby komise vlastně mohla jednat na základě čistě práva společenství, protože MMF není součástí, eh, součástí eh, eh, evropského, evropského práva. Evropská unie jako taková není přímým členem MMF. Takže centrální otázkou jsou programy finanční pomoci i v politickém a časovém kontextu, rozdíl, rozdíly mezi frakcemi jsou jasně zřetelné při hodnocení programy, frakce hodnotí různě. Také, také máme rozdílné názory na vůbec mandát budeme muset se snažit o kompromisní návrhy, ale schoda panuje v tom, že potřebujeme do základu práva společenství dostat větší transparentnost. My musíme skutečně naslouchat všem, uvidíme, jak se s tím zpravodajům také podaří eh, dopracovat nějakým kompromisům návrhům, jaká struktura Eh, zde se podaří eh, u těch kompromisních návrhů a musíme se snažit o maximum kompromisních návrhů napříč frakcemi a mým cílem je a bude žádná debata levice, pravice, naopak seriózní práce na široké bázi celého eh, parlamentu, držet se fakt, neideologizovat a zbytečně proti sobě neválčit. Děkuji. Thank you very much. Um, děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Lien van Gogh. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, Sharon. A bych rád upřímně, opravdu upřímně poděkoval. Poděkoval spolu zpravodaji Otmarovi a zároveň všem stínovým zpravodajům za práci, která byla zde odvedena v průběhu návštěv jednotlivých členských zemích, v průběhu slyšení, které probíhaly. Všichni si myslím, že přispěli svou troškou do mlína ke tvorbě tohoto hodnocení fungování trojky. Rád bych poděkoval i členům sekretariátu, kteří byli přítomní společně s námi v průběhu celého tohoto cvičení obtížného, v průběhu kterého jsme se poučili o mnoha věcech, získali mnoho informací. Ta slyšení, která probíhala, byla nesmírně užitečná. Čili Máme zde první výsledky. První výsledky, na kterých jsme spolupracovali s ostatním, teda i s panem spoluspravodajem. A tato zpráva z vlastní iniciativy je to vlastně takové šetření. Je to v podstatě jakýsi můstek mezi tím původním návrhem a um, s tou, tím vyšetřovacím výborem a to v podstatě omlouvá um, to, že jsme dva spolu zpravodajové. Zpráva z 16.1. byla takovým velice kvalitním základem pro naši práci. Rád bych poděkoval Otmarovi za tento referenční text, opravdu velice kvalitní text, který nám sloužil jako základ u těch čtyř cest, které jsme podnikli. Je to text, který mm, zajímal lidi ve všech těchto zemích. Je to text, který je vyvážený, je to text, který velice dobře odráží stanoviska obou skupin, podle mého názoru. My víme, jak jsme v naší skupině, mm, jaká tam převládají různá stanoviska, návrhy. Moje skupina například zaujala stanovisko, řekl by, až takové radikální. Pan předseda naší skupiny byl prvním, který byl takový velice uh, opravdu radikální u vás VPP. E Asi tři stanoviska dokonce převládaly, dokonce jedno stanovisko, které je skutečně velice vzdálené od toho prvního návrhu, toho prvního Ehm, prvního textu, zatímco ty dva poslední jsou spíše takový konvergenční. A najednou zde máme text, ten výsledný text, který není ideologickým textem, přesně jste, jak jste se o tom zmínil, od Mare, čili to bylo naším cílem, nechtěli jsme, aby šlo o nějakou ideologickou práci, jde o hodnocení položit správné dotazy u těch rozpočtových multiplikátorů. Zdůraznili jsme zde například jak to funguje přímo v rámci trojky mezi Evropskou centrální bankou, Mezinárodním měnovým fondem, komisí. Máme zde makroekonomické cíle, které neustále reviduje trojka průběžně a zároveň jsme se dívali na ty institucionální možné uh, možná řešení inovačního charakteru a tam jsme se snažili propagovat tyto cesty i na různých tiskových, v rámci tiskových prohlášení, tiskových konferencí v průběhu našich návštěv a cest. Jsem velice vděčný za tuto spolupráci, za tuto práci, kterou jsme udělali my, odvedli my, dva zpravodajové dvou velikých politických skupin, aby to byl základ hodnocení v, ve výboru. Jak to bude vypadat? Já bych chtěla, abychom získali velikou většinu, co možná největší možnou podporu Evropského parlamentu, tak aby jsme se vyjádřili velice jasným hlasem. Jsme jediná instituce, která je přímo volená, abychom teda měli tento hlas vůči trojce a měli bychom do toho návrhu mít stanoviska, které prosazují i stínoví zpravodajové. To podle mého názoru zatím ještě v textu není. Měli bychom vzít v potaz i stanovisko QE, měli bychom vzít stanovisko zelených, liberálů, nesmíme zapomínat na stanoviska ostatních politických skupin, která byste měla najít svoje místo. Samozřejmě, že nechceme, aby výsledkem byl nějaký text eh, nekoherentního charakteru. Důležité je, aby všechno toto šlo koherentním jedním směrem. Přeji si, aby pozměňovací návrhy, které zde předložili ostatní politické skupiny, byly zaintegrovány do našeho textu. Zatím se nám povedlo dosáhnout kompromisní návrh u 22 odstavců. U 22 odstavců potřebujeme ještě asi nalézt schodu asi 23 minimálně a to již nehovořím o těch 915 eh, pozměňovacích návrzích, jistě ta, tam to bude znamenat předložení dalších pozměňovacích návrhů, o tom není pochyb. Co to znamená? Bude muset pracovat, pracovat opravdu tvrdě. My i přes to, že jsme se poučili, naučili mnoho věcí, já jsem si uvědomil, že v rámci trojky tyto tři instituce téměř skoro nikdy se neschodly Například eh, mám informace, eh, že Evropská centrální banka, pokud jde o restrukturalizaci řeckého dluhu, má eh, absolutně totálně jiný názor než Mezinárodní měnový fond nebo u bailoutu, který navrhujeme pro Jirsko. Diametrálně odlišný návrh nebo vůbec ten rytmus, tempo eh, rozpočtové konsolidace a tak dále. Čili v těchto různých oblastech se jejich názory různily a já si myslím, že to opravdu mm, ano, poukazuje na tu naši velice seriózní práci, pozměňovací návrhy, které jsme předložili. My jsme v těchto čtyřech zemích to, co jsme viděli, tak skutečně zúrazňuje naši seriózní práci, to, že klademe správné dotazy, protože dohoda mezi institucemi, které tvoří trojka, to je veliký problém. Nejenom pokud jde o právní základ fungování trojky, ale skutečným problémem je to, že jsou zde tyto obrovské rozdíly na evropské úrovni, které nebyly prodiskutovány nikde předtím, než vlastně jsme jeli do těchto členských zemí, které měly přijmout tyto návrhy pod určitým nátlakem téměř a to je obrovský problém. Čili ten problém určité demokratické odpovědnosti na evropské úrovni, to je problém. My musíme takovou demokratickou um, demokratický přístup prosadit, což znamená, že právě tímto směrem bychom se měli snažit pokračovat u této zprávy. A nyní bych položil dotazy ještě na naše stínové zpravodaje, ti za chviličku vystoupí. Máme zde časový harmonogram, který je velice napjatý, potřebujeme ještě prodiskutovat spoustu věcí, rozpracovat spoustu věcí, tak aby ten text byl opravdu silným textem, aby představoval solidní konsenzus Evropského parlamentu. Myslíte si, milí kolegové, kolegyně, že ten harmonogram, který vlastně vypadá tak, že bychom měli 24. již hlasovat v našem výboru, myslíte, že je to dostatečný časový eh, Mm, harmonogram, který nám umožní přijmout maximum eh, kompromisních návrhů. My prostě potřebujeme upřímně získat většinu za námi, za mm, tímto výborem, za mm, touto zprávou, která je nesmírně symbolická a důležitá pro naše volební období. Děkuji. Děkujeme. Alde, Nils. Děkuji, Sharon. Pokud máte jakékoliv pochybnosti zde u tohoto tématu, jsem skutečně stínovým zpravodajem. První věc. Rád bych poděkoval, rád bych poděkoval Otmarovi, rád bych poděkoval Liemovi, ostatním stínovým zpravodajům. Toto bylo nesmírně zajímavé cvičení, opravdu zrušující od prvního dne. Ještě pořád jsem nadšený, pro tuto problematiku a ta otázka, mm, Liam se o tom zmínil, ano, ten časový harmonogram je velice eh, napjatý, ovšem myslím si, že je to tak vzrušující téma, že snad eh, bychom mohli hlasovat 24. ve výboru. Z teoretického pohledu jsou zde čtyři opravdu odlišné země, Kelský tygr, Kypr, to jsou velice specifické záležitosti, zajímavější než Portugalsko a Řecko, protože ty v podstatě byly zasaženy třemi různými problémy. Jedna globalizace, to je ten základní problém 80. a 90. let počátku ještě 21. století, to jim trošku zmenšilo jejich kapacitní možnosti, dále to byla finanční krize, která těmto zemím ještě stížila přístup na finanční trhy a dále to byla omezení spojená s eurem, tato rigidnost eura, to je další specifický příklad, když se podíváme do historie, když si přečteme to, co bylo rozhodnuto někde v roce 78, vidíme, že ta rigidnost ta byl základní kámen tvorby eura. Takže až například, aby jsme tam neměli ty možnosti devalvace a tak dále, ta rychlá řešení. Čili když jsme se rozhodli jít cestou eura, právě proto jsme si zvolili takový lehce rigidní systém. Diskuze, které se točí kolem této zprávě. My se snažíme jak si nalézt nějakého vyníka, snažíme se hledat vyníka. Ta rozprava byla nesmírně spolitizována, měla ideologický charakter. A já myslím, že prostě chceme zabránit takovým těm nepříjemným národ, tomu, aby teda národní na, na, na národní úrovni byli za to zodpovědní. Ve Finsku například bylo řečeno na tiskové konferenci, že, ta, že tu krizi vymyslel a že je za ní zodpovědný Olieren, čím v podstatě se z toho všichni ostatní vyvinili, což podle mě není opravdu správný přístup k řešení tohoto problému. Samozřejmě, že je jednodušší se to znamená tak tímto způsobem najít nějakého vyníka, schovat se za tímto vyníkem. Myslím si, že pozměňovací vrch, že by to nemělo být eh, v tomto období před volbami do Evropského parlamentu. Ovšem, když se podíváme na některé pozměňovací návrhy, tak tomu tak bohužel je. Myslím si, že bychom se měli snažit pochopit eh, to, že Evropa byla možná příliš optimistická v tom období. Nepsali jsme dostatečně v potaz problémy, které jsme viděli potom eh, eh, černém pondělku 87. roku. Dále je to otázka legality, trojky. V této diskuzi tam bylo mnoho nám chybělo mnoho informací. Bez pochyby Evropská komise má nějaký právní základ pro fungování trojky, ovšem legalita to neznamená, že by tam nebyly nějaké problémy v celém procesu. A těmto problémům bychom se měli vyvarovat eh, příště v případě nějaké krize. Dále nesmíme zapomínat na rozhodnutí u dvou balíčků, šesti balíčků, které se přijali, abychom zabránili krizi do budoucna. Někteří mohou namítat, že dvou balíček a šesti balíček dorazil příliš pozdě na to, aby nám pomohli dostat se z krize zdůrazňujeme to, že banky zaznamenaly určitý úspěch, ovšem nehovoříme zde o šílených dopadech toho programu, eh, záchranného programu těchto zemí. V Řecku například tento program neodolal nátlaku celého tohoto procesu, co znamená, že to mělo dopad na vysokou nezaměstnanost, asi 3 miliony lidí Například eh, na ně se nevztahuje program pro eh, zdravotnické záležitosti. Pokud jde o problém zaměstnanosti, ten bychom tam očekáváme, že výbor EMPL připraví samostatnou zprávu, takže tomu bychom se k této naší zprávě neměli věnovat. <laughs> Pokud euroskupina bude fungovat i v případě nějaké další krize, měli bychom tam udělat určité změny, protože euroskupina je zodpovědná jako celek. Evropský parlament by ovšem měl být tím posledním rozhodovatelem. ESM mechanismus by mohl převzít roli komise a fungovat v souladu s článkem 17 do smlouvy a především teda strážkyně smlouvy by to by měla fungovat jako strážkyně smlouvy a ECB by měl být pozorovatelem, který může poukázat na obavy. IMF by mohl být tím možným e, věřitelem v některých případech a mohl by vést některé programy v případě potřeby. Strukturální fondy, to je poslední poznámka, Největší nedostatky podle mě tkví v tom, že strukturální fondy, tak jak byly vytvořeny v 50. a 60. letech, nedosáhly té úrovně konvergence, kterou jsme si přáli. Evropský, evropské země v 50. 60. letech, tam došlo k ekonomické konvergenci i na začátku 70. let vypadalo to, že všichni skončíme v takovém nebi blahobytu, ovšem nebylo tomu tak eh, na, v polovině 70. let jsme viděli, že se ekonomicky ubíráme jinou cestou všichni a že jediná možnost pozitivního řešení by byla radikálně změnit formát i fungování strukturální fondů, čili to je na úvod tak bez, eh, v kose vše z mé strany. Děkujeme a nyní za zelené Filip. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům za velice dobrou práci. Já jsem se nemohl zúčastnit většiny misí s výjimkou cesty do eh, Řecka a to byl ten nejhorší případ, ale na mě to velice eh, zapůsobilo. Víte, když se setkáváte s lidmi, tak to všechno vypadá úplně jinak. Co se týče zprávy, jak řekl Otmar, já podporuji tuto zprávu a věč, velká většina ji přijímá, ale nemělo by to být za tu cenu, že se k tomu nevyjádříme. A to je tedy styl spolu Já vím, že jsme v dobrých rukou a že e, e, půjdeme co nejdále. Jistě e, mohli bychom navrhnout, hovořme o demokratické odpovědnosti a zejména o institucionálních aspektech to je velice důležité, ale tuto důležitost bychom neměli podceňovat. Já se domnívám, že potřebujeme více demokratické odpovědnosti a e, e, e, demokratické řešení sporů při respektování pravidel EU aby výsledky politiky byly lépe respektovány, aby respektovali například základní list listinu základních práv. A já se domnívám, že činnost institucí má vliv na výsledky politiky a také věřím, že se musíme vážně podívat na to, co se stalo. Tady mnoho věcí, že zaznělo o makroekonomickém hledisku, ale myslím, že bychom se dopustili chyby, kdyby náš eh, výbor eh, ponechal eh, výboru pro sociální věci posuzování celé otázky porušování sociálních práv a nevyváženosti. Já se domnívám, že tento výbor je vnímán jako eh, fanatiku čísel, kteří se zajímají jenom o makroekonomické výsledky a nevidí, že zatím jsou lidé. Eh, to znamená, že eh, výbor pro sociální záležitosti se týká o lidi a ekon o čísla, ale to není pravda. My k tomu přistupujeme celkově eh, jako hospodářství pro lidi. To je důležitý politický aspekt. A další aspekt je propojen s tím, že když eh, skončíte s výsledky politiky, které vedou k eh, nevyváženosti menší úrovni služeb zdravotnictví, menšímu sociálnímu zabezpečení, eh, sníží se schopnost eh, ekonomické prostředí prosperity, to závisí na ekonomických výsledcích. Eh, společnost v dobré fyzické formě zajišťuje i tu druhou stránku. Já se tedy domnívám, že náš výbor by měl konstatovat, jak jak se vyvíjí přístup k zdravotnictví, vzdělávání, eh, zaměstnanosti, rovnosti a vyjadřovat pochybnosti, eh, protože eh, my stěžujeme zajištění hospodářského oživení, pokud se nebudeme méně orientovat na politiku, takže my jsme zabránili rozpadu eurozóny v jednom případě jsme zabránili neřízenému bankrotu členského státu. To jsou skutečnosti, ale když budeme konstatovat fakta, tak neříkáme, že předpoklad jsme pro tuto sestavu a jsme proti jedné části, i když tato fakta odrážejí nepříjemnou pravdu. A e, to se týká té trojky. To je třeba otevřeně říci. Co se týče politických dopadů, e, odvozených z těchto skutečností, e, tak tu konstatujeme, co je společného v této zprávě a e, potom každá politická zpráva může naložit s touto zprávou, jak chce během kampaně. To jsou ty první připomínky a chtěl bych také zdůraznit skutečnost, že pokud chceme vypracovat pro instituce silná doporučení. Musíme opět vysvětlit, proč a zahrnout do toho nejenom tu část, která souvisí s nedostatečnou demokratickou odpovědností, ale také s konstatováním, že došlo k porušení evropských ustanovení a také, že politika trojky eh, neodpovídala eh, eh, stoprocentně politickému rámci EU. To musíme také jasně říci. Já dnes nechci hovořit příliš dlouho, ale nakonec se domnívám, že jsme dosáhli docela dobré schody v tom smyslu, že ta zpráva o výsledcích dotazníku přišla příliš pozdě abychom eh, mohli vypracovat politická doporučení. Eh, já se domnívám, že eh, výbor trojky, který se zabýval tímto dotazováním, stojí za tu práci a to by mělo být v doporučení zprávy. Doufám, že se nám podaří dosáhnout velké schody, jak už jsem řekl, nemám Eh, problém s vysvětlováním v kampani, proč se na to zelení dívají jinak. Eh, myslím, že můžeme zajistit participativní proces, který se eh, bude zaměřovat na podstatné věci. Já bych nechtěla, aby to byla zpráva, kde bude prostor, jak bych to měl říct si, prostor pro kulturní střed mezi námi. Děkuji vám, děkuji. Nevidím, že by tady byl Ken za EKR, nevidím ho, tedy Jürgen za QE. Děkuji, Sharon. Děkuji. Ano. Já se chci také poděkovat kolegům. Pro mě to byla nejintenzivnější cesta delegací, kterou jsem kdy zažil. Chci potrhnout, že to bylo opravdu velice důležité. Filip už to naznačil. Je to něco úplně jiného, když něco čtete v knihách nebo časopisech, anebo když mluvíte s lidmi, kteří jsou skutečně postiženi. Ale to také vedlo k tomu, že mnoho lidí, se kterými jsme hovořili, eh, vlastně si eh, jak si vyslovilo mnoho očekávání, to jsme slyšeli na Kypru, ale i v Řecku, že doufají, že oni tedy nás nejprve velice eh, pozdravili a eh, byli rádi, že jsme přijeli. Řekli, že konečně někdo přijel z Bruselu, je dobře, že tam jenom nesedíte a nemluvíte, je dobře, že jste za námi přijeli a mluvíte s námi. To bylo z hlediska občanů velmi pozitivní. Ale také jsme vlastně zbudili její očekávání, že tedy tam máme vlastně sociální problémy do různé míry ve všech těch zemích, ale že jsme v nich vzbudili naděje, že se s tím také něco stane, že se podaří dosáhnout zlepšení a proto máme jako parlament určitou odpovědnost, které se musíme postavit jak při sestavování zprávy, tak eh, vlastně, co se týče eventuálních konsekvencí, které e, z toho vyvodíme. Já to nechci nějak ideologicky nabíjet, já souhlasím s Otmarem Karasem v tom, že e, z toho nesmíme udělat nějaký ideologický boj e, okázalý, že musí, se musíme zabývat reálnou prací, ale chci také potrhnout to, co řekl Filip, že ne za tu cenu, kdybychom potom vypracovali bezobsažnou zprávu. To by nebylo nikomu k ničemu a, a parlamentu by to uškodilo. Já jsem se díval na uh, kompromisní návrhy obou uh, kolegů a myslím, že souhlasím s Otmarem, že jsme na dobré cestě dokázat něco, co se také bude dát vidět. Asi ne každý tam dostane všechny své představy, to je snad jasné. Já bych se rád vyjádřil k několika věcem, které jsem, vlastně mě přišly nápadné. Za prvé sociální problémy, to už Nils o tom hovořil. Mně se velice dotklo to, co jsme slyšeli v Řecku o systému zdravotnictví, že asi 10 milionů obyvatel Řecka vlastně jsou, je, vil, z 10 milionů obyvatel Řecka je asi 3 miliony vyloučeno eh, ze zdravotního systému a že je mnoho mrtvých, kteří kdyby bývali, měli přístup ke zdravotní péči a dostalo se jim dostatečné zdravotní péče a dostatek léků, že by ještě mohli žít. To je realita, se kterou je potřeba eh, se vyrovnat. V Německu to neslyšíme rádi, ale je to skutečnost a musíme se k tomu postavit, že něco takového se vůbec mohlo stát. To je jedna strana sociální problémy, ale i z politického hlediska jsem měl dojem, že minimálně u těch třech menších států, Kypr, Řecko a Portugalsko, eh, političtí partneři vlastně měli dojem, že vlastně nebyla vůbec možnost eh, vlastně vyjádřit své názory, že tam jsou extrémní eh, rozpory a boje mezi názory, že na jedné straně vlastně tady máme tři malé evropské země, které, které jsou vystaveny obrovskému eh, tlaku ze strany celé Evropy, že je tam takový, eh, takový dojem. A já si myslím, že je to opravdu velice problematické, když tyto tři malé země se cítí být vystaveny takovému tlaku. Eh, ku příkladu představitelé představitelé z Kypru to také velice barvitě vyjadřovali. Myslím, že je potřeba to vzít vážně. Není možné, aby společenství, jako je Evropa, e, vzájemně spolu takto zacházelo. To jsou tedy ty dojmy, které pro mě byly velice výrazné, důležité a které jsem zde chtěl vyslovit a nabídnout k diskusi. Pozměňovací návrhy, které jsme vypracovali, jdou v zásadě dvěma směry. Za prvé jde o otázku, a myslím, že s tom jsme všichni zajedno, že vzhledem k převapivé krizi a že ta krize zasahla eurozónu nepřipravenou, že k této otázce se musíme co nejrychleji postavit a přitom jsme k tomu neměli nástroje. Takže vlastně se musíme podívat na právní strukturu, základní práva, sociální práva a smlouvy. Nabízí se otázka, do jaké míry legitimizuje takováto výjimečná situace, že některá práva omezíme a nebo připustíme jejich dostatečné nerespektování. A Moje pozměňovací návrhy jdou právě tímto směrem, to kolegové vědí. To se týká eh, studie, kterou si nechala zpracovat eh, eh, rakouské odbory na Bremské univerzitě a tu, a z této studie jsem také čerpal při vypracovávání svých pozměňovacích návrhy, návrzí, návrhů. A ten druhý směr, tam jde o to, že i když jsou ty reformy velice důležité, my netvrdíme, že nebyly eh, nutné reformy v těch postižených zemích. Tady se všichni shodneme, když se na ty země podíváme, že tam opravdu byly reformy zapotřebí. Přesto si musíme položit otázku, jestli to bude stačit, aby tyto čtyři relativně malé země eurozóny pomocí svých reform dosáhnou toho cíle, stabilizace euro, nebo jestli vlastně ta eurokrize také vlastně nepomohla způsobit do jisté míry eh, krizi v těchto eh, zemích. Takže toto nesmíme pustit ze zřetele, i když je to nepříjemné pro eh, velké země. Nesmíme se zavírat ty, této otázce. Jinak tady budeme za pár let stát, budeme před další kriz, eh, krizí a zjistíme, že jsme v současné době přece jenom nedosáhli toho, čeho jsme chtěli dosáhnout. Co se týče cíle, o tom Otmar hovořil, eh, orientace na eventuální Evropský měnový fond. Tento eh, návrh padnul v Německu už v počátku krize, já bych to aktivně chtěl podpořit, ale to nerozhodneme my, Především jde o to, jak by vlastně takový Evropský měnový fond měl, měl vzniknout, eh, kdo a čím jej naplní, jak by fungoval, ale bylo by dobré tuto otázku eh, otázku eh, otevřít a držet se metody společenství. A vzhledem k tomu, že tady Werner si, já chci říci, že v Německu jsme měli takové dost zvláštní reakce tisku ta cesta delegací vlastně ta eh, se v novinách eh, interpretovala tak, že neexistuje eh, nedostatek demokracie, že není demokratický deficit. A kolegové z Kypru také doslova řekli, že Německo vlastně jaksi ovládá EU. Já si myslím, že z politického hlediska je katastrofa, když vůbec vznikne takovýto dojem. Myslím, že v zájmu Spolkové republiky je to se zbavit takovéhoto dojmu a aktivně udělat něco, aby na Německu takováto nálepka nezůstala. Že je to velká země, která chce všem ostatním vlastně dirigovat, diktovat, co mají eh, dělat to si myslím, že by se za kolové, kolovy a jaksi doby nestalo, že by někdo se díval na Německo, že chce hrát to úlohu. Takže to je takový určitý politický problém, před kterým stojíme. A potom tady e, padla otázka, jestli ten časový harmonogram stačí, jestli ten časový plán stačí. Myslím, že ano, my se musíme maximálně snažit vypracovat slušnou zprávu, dopracovat se slušných kompromisů a být hotovi. Myslím, že by nebylo dobré předávat tuto zprávu dalšímu parlamentu. My jsme eh, vlastně se uchopili tohoto mandátu, udělali jsme maximum, eh, tu zprávu musíme dokončit a podle mého názoru ten, ta zpráva není konec, ale spíš východisko eh, řešení celé této problematiky. Tolik ode mě děkuji. Děkuji. Já bych teď eh, přečetla seznam eh, řečníků Diogo Feo, Werner Langen, Nikolas Šuntis. Ještě někdo další se hlásil o slovo? Paní Kreca. Ole. Ještě někdo další se hlásí do debaty? Já jsem i sebe dala na seznam řečníků. dopolas. Já promluvím teď, protože potřebuji zareagovat na některé ty body, které vznesli lidé, kteří bohužel v mezidobí odešli a tak to je vždycky. Vzpomeňme si, proč vůbec vypracováváme tuto zprávu o trojce. Šlo o zákonnost a o to, jak trojka vlastně fungovala. Až se budeme zabývat těmi hospodářskými eh, účinky, jak o tom eh, hovořil Filip Lambert. Tady budeme muset postupovat opatrně. My nemůžeme veřejnosti toto říci, protože to je Eh, v přílohách jednacího řádu, ale jsou způsoby, jak prezentovat ty sociální dopady. A on to, myslím, docela dobře vysvětlil, když hovoříme o ekonomickém cyklu, jak to chodí v makroekonomice, jak to chodí v sociální sféře a jaký dopad to potom má na ekonomiku. Hovoříme se tady vlastně v limitu těchto Eh, koncepcí, tak to spadá do našich kompetencí. Pakliže se budeme pouštět do přílišných detailů těch sociálních problémů, i po té, co jsme vzali v úvahu ten ekonomický efekt, tak možná eh, by se nám mohlo stát, že budeme překračovat své kompetence a zasahovat do kompetencí výboru pro zaměstnanost. Takže budeme muset opravdu obezřetně postupovat a pakliže budou nějaká oddělená hlasování, tak budeme muset opravdu si pohlídat to, abychom se drželi v rámci kompetencí našeho výboru. Samozřejmě chceme dosáhnout uspokojivých kompromisů, ale nemůžeme, nemůžeme tedy překračovat do teritorií jiných výborů. Co se týče časového plánu, já si myslím, že poté, co zpráva bude hotová, budeme potřebovat určitý čas společně, abychom tu zprávu prezentovali. Mně se nezamlouvá to, že bychom eh, hlasovali na poslední chvíli, potom se rozloučili a potom eh, o tu zprávu komentovali různým způsobem eh, během voleb. To si myslím, že by nebylo dobré. Myslím, že bychom se ke zprávě měli možnost vyjadřovat ještě za funkční období našeho parlamentu, tak abychom prezentovali médiím kolektivní názor našeho výboru. Toto je velice důležitá eh, zpráva a práce na ní je odpovědná. Takže tolik od předsedkyně. Nebudu vás eh, rušit už dál. Já jsem jenom eh, se chtěla vyjádřit k pěti pozměňovacích návrhů, které jsem podala, i když jsem jich podala víc. Ten první, 130-131, tam je řeč o postupu eh, bail-in. Eh, když šlo o Irsko, tak bail-in vůbec eh, nebyl nebyl na pořadu dne. Co se týče Kypru, tam, ta, tam už ta situace byla trochu jiná. Tam šlo o vklady a potom padla otázka, kolik to stálo. Takže to je otázka, kterou musíme vzít na vědomí. A závěr nyní je ten, že vlastně máme minimálně 8 celkových závazků. Eh, asi za těch okolností bylo nutné že došlo k určitému vývoji, ale je potřeba si uvědomit, že během doby takto došlo k poměrně významným nespravedlnostem, kdy menší země byly nuceny na sebe převzít mnohem větší eh, vlastně břemeno ve prospěch celé Evropské unie. A když se na to podíváme podrobně, tak některé země eh, mohou sice tvrdit, že nejsme Eh, penězovodní unii, ale byli jsme penězovodní eh, eh, unii, kdy docházelo k převodu peněz ze zemí, které netrpěly dluhy, do zemí, které dluhy měly v rámci záchrany a pro toho se týkají moje dva pozměňovací návrhy kolem osmistovek. Píši tam, že je potřeba využít flexibility paktu pro růst, že je nutné pomáhat, ale netrestat zbytek eh, Unie. To jsme udělali v Tupeku a myslím, že teď je to sice kontroverzní, ale eh, za eh, určitou dobu budeme muset ještě přehodnotit nebo zhodnotit tu otázku spravedlivosti postupu vůči všem jednotlivým zemím ale to nastane až eh, v budoucnosti. Já jsem se snažila to naformulovat velmi senzitivně, ale o tu spravedlnost tady opravdu jde, co se týče těch různých převodů, sum ve prospěch, ve prospěch některých zemí. A konečně eh, můj eh, návrh 390, eh, který jsem doplnila až poměrně pozdě, protože jsem začala být znepokojena, co se týče nezávislosti centrálních bank v Evropě. Eh, my jsme v médiích eh, si povšimli, co se děje na Kypru a je velice obtížné tomu všemu porozumět bez toho, abychom to mohli nějak prošetřit. A podobné, i když ne tak kontroverzní situace vlastně se objevily ve Španělsku, kde e, vlastně krátce po změně vlády byl také vyměněn guvernér centrální banky. Já se nejsem jist, že e, je velice správné takto postupovat, když podle, e, i když podle zakládací smlouvy máme mít nezávislé centrální banky a zase já jsem to naformulovala poměrně velmi obecně, Nechtěla jsem ukazovat prstem, někoho obvinovat. Já se e, omlouvám, e, tady je obrovský rámus, když se tady bavíte. Promiňte. Já se neslyším, když e, si tady povídáte, říká předsedkyně. Myslím, že je to velice důležitý problém. Má to návaznost na trojku, protože úloha centrálních bank, co se týče likvidity, úloh úlohy, kterou sehrávají centrální banky při hodnocení událostí v soukromém sektoru, že tyto eh, informace jsou získávány pod tlakem, takže toto jsem tam chtěla zdůraznit. Není možné, aby to, co děláme, vlastně způsobilo problémy oblasti nezávislosti centrálních bank. Takže tomu bude potřeba se ještě později věnovat. Tolik jsem chtěla říci, dále Diogo. Obrigado. Děkuji za slovo. Sharon. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem těm, kteří se zúčastnili této práce. kromě jiného i za to, že ta práce, která nyní, nebo teda ten výsledek je opravdu kvalitní a proto bych především rád poděkoval Otmaru Karasovi za všechny jeho příspěvky k tomuto tématu. Vždycky si myslím, že to jde správným směrem, je v tom opravdu hodně rozumného přístupu, hovoří takovým tím vše, všeobecným přístupem a v žádném veřejném vystoupení nehovoří nikdy o žádném konkrétním případě, který by mohl znamenat nějaký potom nebo bez k nějakému internímu rozkolu. Právě proto bych mu rád konkrétně poděkoval za tento jeho přístup. Souhlasím s Otmarem v tom, že potřebujeme být pragmatičtí u této zprávy. Nechceme, aby výsledkem bylo něco, co by nás hnalo nějakým ideologickým směrem, který by poté mohl nás dostat do obtížné situace, rozkolu, nebo by vedlo k něčemu, což by vypadalo spíše jako nějaká předvolební kampaň a to by nebylo dobré pro nikoho z nás. Rád bych otevřeně řekl to, že věřím. Věřím v to, že ten dokument, který bude výsledným dokumentem, získá nejširší možnou podporu. Právě proto potřebujeme zachovat určité man- mantinely naší rozpravy. Neměli bychom hovořit konkrétně o nějakém programu pro zemi A, B, C nebo D. Měli bychom se zaměřit na způsob, kterým Evropská unie reagovala na tyto problémy a zároveň co bychom z toho mohli získat do budoucna, poučení a tak dále. Pokud zůstaneme v těchto hranicích, tak si myslím, že to půjde správným směrem. Říkám to o to razantněji, že já osobně pocházím z Portugalska, které nyní implementuje tyto korekční programy, záchranné programy. Myslím si ovšem, že nestojí za to, abychom zde hovořili, kdo je zodpovědný za ten, který konkrétní záchranný program, korekční program v té které zemi. Toto si myslím, že pro nás zde není relevantní. Samozřejmě, že existují situace, které prožily některé z našich členských zemí, které neměly nikdy nastat. Samozřejmě, že bychom měli okamžitě reagovat. Nikdy taková okamžitá reakce asi není perfektní, není dokonalá, ovšem nesmíme zapomínat na to, že v podstatě eh, jedinou alternativou v takové situaci by byla žádná reakce. já osobně si myslím, že bychom měli nalézt nějaké vyvážené řešení. Právě proto si myslím, že to spíše, mm, že bychom si měli dívat na to, co Trojka udělala dobrého. Neměli bychom eh, dospět k závěru, že Evropa prostě neměla vůbec reagovat. Evropa v současné době potřebuje stabilní reakci, která stabilní Eh, řešení, které je založené na komunitních myšlenkách. Mezivládní řešení prostě v tomto případě nemůže pomoci. Nechci zde nějak prodlužovat naši rozpravu, takže úplně na závěr. Jeden pozměňovací návrh, kde bych rád požádal oba spoluspravodaje o pozornost. Je to návrh, který hovoří o těch čtyřech členských státech, když zahájili tyto záchranné programy Portugalsko, Řecko, Jirsko a Kypr. V případě tří z těchto zemí Ekonomická data a informace máme k dispozici z roku, který předchází tomuto programu a já nechápu proč. Data, která máme z Portugalska, jsou z roku 2008, to znamená v období, kdy krize ještě nenastala. Včera jsem se chtěl jsem se pokoušel získat informace o tomto roku 2007, proč, co se tam dělo z politického a ekonomického hlediska. Bylo to období, kdy byla podepsána Lisabonská dohoda. Ovšem nemyslím si, že to je relevantní informace v tomto ohledu. Vím, že pan Fion byl jmenován premiérem Francie v tom období, v tomto roku, ovšem to z, z, rovněž nepovažuji za relevantní informaci. Byl to rok eh, Delfína a jiných um, záležitosti, ovšem ani jedna z těchto věcí podle mého názoru není relevantní a právě proto by tato zpráva měla přijít se stejnými kritérii pro všechny země, protože Portugalsko je podle mého názoru diskriminováno tímto způsobem a proto jsem předložil pozměňovací návrh ohledně ekonomických dat, která by měla jí být stejná. To znamená, by měla, by, měla by korespondovat období, kdy byl tento program, ochranný program, pomocný program zahájen. Rád bych, mm, proto se obracím na oba spoluzpravodaje i na stínové zpravodaje. Děkujeme. Elí má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych pokračovala v tom, co řekl Diego. Myslím si, že vytvoření trojky, její vyslání do Řecka a do ostatních zemí prostě bylo nevyhnutelné, když se zamyslíme nad situací v tom konkrétním období nad podmínkami, které tam převládaly. Prostě neměli jsme žádné jiné mechanismy k dispozici, které by mohly pomoci. My jsme prostě nechtěli zbankrotovat tím regulárním způsobem, protože kdybychom vyhlásili bankrot, tak by ta, ty následky byly mnohem komplikovanější, než byl auto. Mělo by to obrovský dopad i na zbytek evropských zemí Evropské unie. Ráda bych zúraznila ještě některé body, které již byly zmíněny kolegy. Nikdy není jednoduché připravit zprávu tohoto charakteru. Myslím si, že oba dva spoluzpravodajové, Liam i Otmar, si zaslouží ne jenom poděkování. Myslím, že bychom měli poblahopřát k tomuto výsledku, protože to skutečně mm, byl velice namáhavý úkol Oni se snažili přemostit různé postoje stanoviska Evropského parlamentu, jedno nesmírně citlivé téma, kde se museli snažit jak si propojit veškeré nitky, překonat rozdíly, problémy a dosáhnout kompromisu, které mm, obstojí a to si myslím, že je na těchto kompromisních návrzích um, i vidět. Souhlasím s tím, co řekl Jürgen Klüte, Samozřejmě, že tato zpráva by neměla být zneužita jako jakýsi nástroj předvolební kampaně. Ovšem, pokud jde o legitimitu Evropského parlamentu, tak nám to může pomoci, protože my jsme orgánem, který je přímo voleným orgánem a proto je podle mého názoru důležité, jelikož se evropské volby blíží, tuto zprávu použít tímto způsobem. Já doufám, že získáme co možná nejširší podporu pro tuto zprávu. Měla by to být dobře zdokumentovaná, konzistentní, objektivní zpráva, která zohlední celkový postoj evropského, takový ten uh, zastřešující postoj Evropského parlamentu, že to bude důležité právě v tom nadcházejícím období. Souhlasím s Otmarem i ostatními kolegy v tom, že je potřeba k dosažení tohoto cíle odstranit ideologické postupy, protože pokud ideologie převládne, tak nebudeme nikdy schopni eh, to dát dohromady. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že naše diskuze a ta o té konečné zprávě, že to všechno bude pozorně sledováno občany Evropské unie, především těmi zeměmi, které jsou součástí ozdravného programu musíme si uvědomit, eh, že za všemi těmito čísly, za všemi těmito údaji jsou skuteční reální lidé, občané. Přístup založený na ideologii byste neměl převládnout, to je pravda, ovšem zároveň je to, je to signál, který bychom chtěli v konečné zprávě vyslat směrem Eh, k trojce a všem čtyřem zemím. Dovolte příklad. Hovoříme zde dneska odpoledne o tomto problému, ovšem například v Řecku, které je nyní pod drobnohledem. Trojka hodnotí situaci na místě a žádá řecké úřady, aby přijali zákon, jenž umožní masové propouštění. Nezaměstnanost je nyní na úrovni 28% v Řecku. Po šesti letech recese dochází k deflaci. Prostě ne, ne, můžeme říci, že je zde pouze jakési riziko. Ne, ne, ne, ta deflace již tam je, sociální struktury jsou narušeny. Má to, může to mít do dopad na splácení dluhu a tak dále. Čili tyto strukturální reformy, které by měly být prioritou v zemích které se nachází v podobné situaci. My prostě nemůžeme aplikovat nějaké univerzální řešení, protože právě to řešení takové univerzální vede k těmto ideologickým uh, sporům, konfliktům. Občané nás pozorně sledují, dívají se na naše kroky především v těchto zemích, které byly nejvíce postiženy krizi. A nyní k pozměňovacím návrzím. Plně souhlasím s Otmarem Karasem, on má pocit, že komunitní metoda by měla být prioritou, komunitní legislativa by měla být prioritou. Já jsem velice ráda, že to našlo svoje místo v této zprávě. Já jsem předložila 133. Myslím, že je to relevantní pozměňovací návrh, který se týká dnešní diskuze. Zde se hovoří o krátkodobé pomoci, která měla zajistit zabránění bankrotu. Ovšem z dlouhodobého hlediska nemůžeme říct si, že cílem takové pomoci je splácet pouze dluh, tak aby daňoví poplatníci prostě jiných zemí, jak si museli na svých bedrech nést tuto odpovědnost. Myslím si, že je, bez pochyb, je, že je nepochybné to, že ano, jistě je důležité splácet dluh. My nechceme, aby toto břímně leželo na bedrech daňových poplatníků jiných zemí. Ovšem zároveň je zásadní zdůraznit to, že tento cíl můžeme dosáhnout, nebo že by měl být dosažen tento cíl pouze na základě pomoci poskytnuté této zemi, aby se mohla opětovně postavit na nohy a aby byla schopna plnit své závazky. Je zde ještě jeden důležitý bod a zde si myslím, že mnoho lidí souhlasí, Evropský parlament by to měl zdůraznit, to je kompatibilita. Kompatibilita programu se strategickým cílem, strategickými cíly Evropské unie, především s ohledem na strategie pro rok 2020. To je zásadní. Evropský parlament musí vystupovat velice razantně v tomto ohledu. Zmínili jste se zde o Řecku a dovolte jednu poznámku. V tomto ohledu my se již známe mnoho let a já jsem skutečně poslední osobou, Eh, která by nebyla ochotná či schopná eh, přijmout kritiku mé země, odpovědnost, kterou neseme především pokud jde o opoždění realizace tohoto programu. Ovšem bylo by nespravedlivé nezmínit zde jednu důležitou záležitost. V návrhu zprávy je odstavec, který lituje toho, že v Řecku nedošlo k většímu pokroku. To je podle mě nespravedlivé, protože fiskální program fiskálního, fiskálních úprav byly rozsáhlého charakteru, naši občané utáhli opasek, udělali obrovské oběti a naše občané a i ostatní občané jiných zemí, kteří pomohli řekům, si zaslouží alespoň uznání tohoto úsilí. Jistě čeká nás ještě hodně práce, všechny ty výsledky jsou podle mě impresivní. Děkujeme. Werner má slovo, prosím. Já, ano, děkuji. Je to pravda, ve většině zemí byly tyto programy složité a protože se celá desetiletí neprováděly reformy, musely být potom násilně provedeny. Mělo to masivní dopady na obyvatelstvo, ale mezi těmi zeměmi jsou rozdíly. A já jsem vděčný, když říkáte, že to musíme posuzovat bez ideologie. Jež ten přístup k vypracování té zprávy nebyl úplně prostý ideologie. Zda tak zůstane, uvidíme, až budou předkládané kompromisy. Je tu první střed a je tu tvrzení, že tu není demokratická kontrola a že to může zpřísnit ECB a MMF a to můžeme říkat ve vztahu ke komisi. Komise nechala věcem volný průběh v mnoha státech, vlastně i v Německu, když se jí to hodilo e, možnost prosazovat se na evropském trhu je poměrně nízká, co se týče komise. Já budu jeden z prvních, kdo to bude kritizovat, ale my víme, jak se to těžko prosasutě, když se zahájí eh, řízení pro porušování. A vlastně Německo je na špičce, mezi tím těch řízení bylo eh, kolem 300 a eh, Máme federální uspořádání 16 nezávislých spolkových zemí, na druhém městě, na místě je Řecko a na třetím Francie z hlediska tohoto počtu. Není to téma malých nebo velkých států, ale celá desetiletí nebo alespoň deset let přihlížela Evropská komise, aniž by včas zareagovala. Tolik eh, za prvé a za druhé požadavek, abychom demokratickou kontrolu zvýšili a aby trojka byla jenom takovým nouzovým řešením. To nemohu eh, podpořit. Kolegyně Podimata řekla, že tenkrát žádné jiné řešení nebylo. To bych chtěl výslovně podpořit. My jsme žádné nástroje neměli. A slůvko modely Můžeme se dohadovat, jaký mají eh, makroekonomický smysl, to je mi také jasné, ale veškerá opatření, která byla uskutečněna, byla detailně projednána s účastníky programu, mě je schválili a v případě Kyp Kypru to selhalo, protože kyperská vláda požadovala, aby do toho byly začleněny veškeré úspory. To byl požadavek kyperské vlády a tento požadavek musel být revidován po týdnu. Ne požadovala to trojka, ale byl to požadavek kyperské vlády. To si musíme ujasnit. A rozdíl mezi portugalském a řeckém je na snadě. V Řecku já nechci přehánět ani se dotkla mého návrhu 226 a paní kolegyně Kraca ho také kritizovala, ale rozhodnutí nestačí, když se eh, nepřistoupí ke krokům. Je to pravda, v jiných zemích to bylo lepší než v Řecku. Jistě můžeme se dohadovat o správnosti formulace, ale pokud máme předložit rozumnou zprávu, musíme respektovat pravdu dále ty důvody, které se týkají Portugalska. Pokud je to tak, jak se zde tvrdí, že se státy dostaly pod masivní tlak, tak se to týká jenom Portugalska. Ostatní si to způsobili sami. Opravdu komise eh, s eh, předsedou eh, Barosem trvali na tom, že Portugalsko se má dostat pod ten záchranný deštník. Portugalsko si to nepřálo a naléhala na to Evropská komise. Takže dávat to za vinu trojce, to je, myslím, jasné, to se rozptýlilo. A co se týče e, problému s právní konstrukcí eurozóny, já vím, už jsem byl v parlamentu, když jsme hovořili o provádění od roku 1994. Já znám ty e, debaty debaty o e, e, paktu stability a růstu a vím, že v roce 2000 Řecko dodatečně požádalo a my víme o, o členství, že to nebylo na základě správných čísel. Já jsem se zdržel hlasování, nebyl jsem si totiž jist. Ano, já jsem se zdržel hlasování, protože jsem si nebyl jist. A skutečnost, že na základě politických e, konekcí jsme eh, eh, zažili tedy tuto žádost o členství. To každý ví, kdo byl přitom. A pakt eh, stability a růstu jako první porušila Francie a Německo, a to čtyři roky za sebou. Prostě ho flexibilně upravili, to znamená, že byl eh, neúčinný. A já to říkám na každém zhromáždění, když někdo něco vytýká jiným státům, že se nedrží tohoto paktu stability a růstu, tak se musí podívat na Šredrovu vládu, eh, která čtyřikrát za sebou porušila tento pakt společně s francouzskou vládou. A už obdrželi takzvaný modrý dopis varování. To byly tyto země, dvě velké země, eh, jdou špatným příkladem. Nebylo to Řecko. My bychom tedy eh, měli říci, eh, s jakým odůvodněním máme eh, požadovat, aby to dodržovali eh, malé země, když to naše elita nedodržuje. A možná jsme mohli mnohé udělat opravdu jinak, ale eh, je to důsledek toho, že jsme to nechali velice dlouho být. Podle mého je za to zodpovědná Evropská komise a proto tuto zprávu, pokud se nemá používat jako nástroj předvolební kampaně, tak v těch částech politi- politiky musíme zvolit také eh, dobře vyvážené hodnocení. Musí tam stát, že eh, některé eh, země neměly dostatečnou politickou odvahu prosazovat věci, které byly jasné. V roce 2000 jsme my, Německo, byli takzvaným nemocným mužem Evropy. Já jsem tenkrát nebyl členem vlády, vláda tenkrát přišla s agendou eh, proti eh, vlastní straně a eh, Gerhard Ströde, socialista, to prosadil proti odporu. A já takovouto ochotu v Řecku stále ještě nevidím. Změnili se pozice eh, premiéru, ale já takovouto ochotu nevidím a proto jsem rozhodně proti. Teď hovoříme otevřeně, teď také zmizel televizní tým parlamentu, jak je zvykem, protože já vycházím z toho, že tady je politická agenda, eh, je to patrné z přítomnosti televize. Teď jeden tým pryč. Děkuji. Thank you very much. Uh, next it's Niklas Juntis. Děkujeme a Nikolás Chuntis je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co řekl pan Langer, nebo alespoň s něčím, ale vidím, že odchází, bohužel, a je mi líto, že zde nemáme zastoupenou parlamentní televizi. Ne, skutečně jsem chtěl říci, že v některých bodech souhlasím s kolegou. Pokud jde o to, aby evropští občané měli možnost poslouchat to, co zde děláme, sledovat naši práci, dovolte, abych řekl následující věc. Při přípravě této zprávy předkládání pozměňovacích návrhů jsem si vyslechl dvě hlavní připomínky kolegů. Někteří tvrdí, náš text prostě nebude ideologickým textem a druhou připomínkou, která jaksi byla takovou zlatou nití všech těch pozměňovacích návrhů, bylo to, aby to nebylo jakési jakási kampaň předvolební. Já zde nebudu hovořit, jak jsme se dostali do této situace. Já si se mnou nesouhlasíte, protože se usmíváte. Ovšem, my jsme pracovali na této zprávě, do, pracovali jsme ji před volbami, čili co si myslíte, že z toho vyvodí naši občané? Nemohli jsme na tom pracovat dříve? Myslím si, že mohli, mohli. Na e, základě stejných podmínek určitě mohli. Dříve než na konci našeho volebního období. A druhá věc, podle mého názoru, Řekové neočekávají nějaké závěry z této zprávy, kterou teda připravíme na konci eh, března. Oni prostě už udělali sto, eh, závěry z té situace a zběří, uvidíte to velice brzo i v rámci evropských voleb i v jiných zemích, nejenom u nás. My jsme prostě pokrytci. A vysvětlím vám, proč si to myslím. Memorandum, trojka, to všechno obrátilo vše na ruby, nejen u nás v Řecku, ale i v jiných zemích. V naší zprávě hovoříme, že politická odolnost je jedním z problémů realizace tohoto programu přímo na místě. To je ovšem naše hodnocení této situace. Jaký je? V čem je ten politický problém? Lidé neočekávají nějakou zprávu, kterou předložíme. Lidé vědí, jaké jsou problémy. Samozřejmě ne, neuškodí, když nějaká vysvětlení budeme mít k dispozici, ovšem to, co zde děláme. A to, co je jako, jakýmsi cvičením nějakého nějakého právního přeskumu, využívání pravomoci Evropského parlamentu. Je prostě cvičení, které naši lidé zažívají každodenně. O co jde? Lidé chtějí, aby tato zpráva opravdu odrážela realitu. Kde je, v čem je ten politický problém? Pokud před evropskými volbami vyšleme následující signál, vidíme, jaká je realita, bereme to v potaz, tak to je dobré. Měli bychom zajistit to, aby lidé viděli, že opravdu bereme v potaz realitu přímo na místě. To je právě ta demokratická odpovědnost. Musíme. Bylo by chybou, pokud naše zpráva poukáže právě opak. To znamená, že nechápe, že jste nepochopili to, o co jde. Moje pozměňovací návrhy právě podporují, jsou podpořeny fakty, čísly, skutečnými událostmi, to bych chtěl říct si jasně. Například, my jsme zorganizovali slyšení a dívám se na finského kolegu, protože finský kolega se zmínil o tom, že to bylo trošku opožděné a tak dále. Promiňte, že se obracím zrovna na vás. Ovšem, 27.3.2012 probíhalo slyšení, my jsme zorganizovali toto slyšení v březnu 2012. A uvědomili jsme si již tenkrát, že tam byly problémy ohledně zákonnosti trojky a um, programů, řešení, výsledku a tak dále. Když se podíváme na legitimnost, když se podíváme na zákonnost trojky, Podívejme se na tuto naši zprávu. V čem tkví problém? My jsme si všichni uvědomili to, že trojka nebyla legitimní, nebyla zákonná. To jsme viděli od samotného počátku. A jaká je role Evropské komise v rámci trojky? Evropská komise. Já zde mám mnoho dotazů, mnoho odpovědí v tomto ohledu. Evropská komise by měla být strážkyní smluv. My nechceme, aby podkopávali celou situaci, my prostě chceme, aby pozorně sledovali situaci v rámci evropské legislativy, ovšem tím, že přišli s tímto programem trojky, tím v podstatě porušili evropskou legislativu. S plným vědomím, s plným vědomím tohoto porušení. My jsme odpovědní za kontrolu práce Evropské komise, nebudu hovořit o Mezinárodním měnovém fondu. Evropská komise by měla nezodpovědnost, by měla nezodpovědnost za to, že nebyla strážkyní smluv v tomto ohledu. Myslím si, že je můžeme pohnat k odpovědnosti a právě, pro, právě proto máme tuto možnost přeskumu jejich eh, práce. Nechci zde již nějak prodlužovat, ovšem pokud jde o legitimitu, zákonnost celého procesu. Prostě měli bychom pojmenovat věci pravými jmény. Samotné záchranné programy, bailouty respektuji stanoviska pana Karase v tomto ohledu. Ovšem, jak to shodnotíme? Jakým způsobem shodnotíme tyto programy? Neměli bychom se podívat i na problematiku sociální odpovědnosti. Jsou to nějaké obecné katastrofy, ke kterým došlo. Je zde pozměňovací návrh v tomto ohledu, je zde text, který hovoří o tom, že charta základních práv že trojka nebyla vázána touto chartou. Jde skutečně o to, Evropská komise otevřeně hovoří o tom, že porušili chartu základních práv. Co to znamená, že nejsou vázáni touto chartou základních práv? <laughs> Tyto programy přece porušily chartu a to v mnoha ohledech. Já vám zde mohu uvést několik příkladů. Kolegyně se například zmínila o tom zákoně kolektivního masového propouštění kolektivní smluv a tak dále. Čili došlo k porušení evropské legislativy. Nehovořím zde o nějaké imaginární legislativě. Další věci. Mnoho pozměňovacích návrhů cituje fakta, čísla, to není prostě něco, co bych si vycucal z prstu. Nejde pouze o politické hodnocení, jde o fakta, jde o čísla, a to je zásadní. My prostě musíme zhodnotit kvalitně tuto situaci a rozhodnout o dalším postupu. Nejprve musíme vzít v potaz o té o té katastrofě jako takové a vyvodit z toho důsledky. Nemůžeme říct že my se prostě nemohli udělat nic jiného. Mohli jsme udělat něco jiného. Někteří tvrdí, že jsme mohli prostě pokračovat tím způsobem nebo jiným způsobem, abychom vyřešili tuto situaci. Vím, že byly snahy zneužít politicky tuto situaci. Ano, lidé z toho vyvodili nějaké závěry. Ovšem, o co jde? Jde o image a reputaci celého Evropského parlamentu. A proto, až na paní předsedající, prosím, aby lidé podpořili mé návrhy. Omlouvám se, že vás přerušuji, ale máme na seznamu ještě tři řečníky a také zpravodajové by na to měli mít možnost odpovědět. Pokuste se prosím být struční, protože eh, máme z dotčených zemí také velmi mnoho řečníků. Nejprve paní Kraca. Děkuji vám. Dovolte, abych na tomto místě velice srdečně poděkovala oběma zpravodajům za vykonanou práci, za všechno, co učinili, za energii, za návštěvu eh, zemí. Eh, navštívili eh, v Řecku Atény, já jsem se také zúčastnila jejich návštěvy a snažili se opravdu pochopit všechny aspekty vývoje. Hovořili se všemi zúčastněnými stranami, navštívili také náš parlament. Milí kolegové, nezávisle na tom, zda již vypukla předvolební kampaň či ne, musíme k tomu přistupovat eh, reálně, ale eh, s plným vědomím, protože eh, to požadují občané, ale i politikové a nikdo nemůže tvrdit, že nedošlo k porušení práva společenství. K tomu došlo v mnoha případech. Zákonnost eh, eh, tak eh, trochu pokulhávala a trojka vlastně i MMF zastupují legitimní instituce ať eh, eh, učinili tedy dobré kroky nebo úplně ne, zda to byl dobrý program. Prostě se ho země zúčastnili, eh, bylo to za účasti komise ECDB, ale ty postupy postupy neodpovídaly okolnostem, neodpovídali evropské demokracii, nehráli v tom svou roli. Národní parlamenty nezúčastnili se konzultaci ani Evropský parlament. Jistě tady e, došlo k určitému pochybení, to je jasné a nám to všem e, vadí, proto to musíme otevřeně e, uvést a kritizovat. A dále dimenzování programu. Má politická strana byla první, která eh, kritizovala eh, vyváženost, respektive nevyváženost těch programů navrhovaných reform a reakcí a možností zemí Eh, dodržovat eh, ty lhůty, které programy stanovovaly. To už jsou přece všechno věci, o kterých můžeme hovořit, ale v současnosti eh, se musíme zabývat tím, co je třeba učinit nyní. Nyní se musíme snažit si položit otázku, jak můžeme co nejlépe dotáhnout tyto programy do konce a tak, abychom e, dosáhli sociální vyváženosti společnosti. A Trojka může navrhovat mechanismy, které jsou v rámci AKI. A teď k poslední části musí být také jasné, jaké úsilí vyvinuli dotčené země. Já jsem velice ráda, že Otmar sám vypracovával návrhy týkající se mé země. Co se týče přizpůsobení rozpočtu, eh, hloubky a tempa reform, jsou tu ty uvedeny všechny negativní jevy jako e, nezaměstnanost, nedostatečný růst. Při tom posledním hodnocení je třeba přihlédnout k těmto nedostatkům a i e, ohledě udržitelnosti dluhů. My do jisté míry můžeme ještě vyvážit eh, neúspěšnost programu, ale je třeba říci, že eh, lidé přinesli obrovské oběti a již jsme dosáhli primárního přebytku. My bychom si přáli mít vyvážené rozpočty a zaznamenat zase eh, eh, rozmach naší společnosti. To znamená, že parlament se musí zabývat příštím eh, krokem. My přece nejsme kontrolní orgán, nejsme účetní dvůr, ale jsme politickým orgánem. Musíme vidět všechny tyto faktory a popřemýšlet, jak můžeme těmto zemím ukázat perspektivy, jak toho využít. A v tomto duchu jsem také položila své e, pozměňovací návrhy. Nebudu o nich hovořit podrobně, protože nemáme dost času. Já vám velice děkuji, děkuji paní Kraca a nyní dávám slovo panu Ole Šmitovi. Já budu opravdu stručný. Paní předsedkyně řekla, že se to dotýká některých zemí více. A já bych chtěl říct si, eh, všechny ty, které jsou eh, zejména mimo eurozónu, eh, například má země nebude nikdy patřit k eurozóně, to je jasné. A já jsem poněkud zmaten. Já mám opravdu veliký respekt vůči oběma zpravodům Dajum, ale eh, toto je společný tým, politický orgán a proto tady také sedíme. My nejsme technický orgán a proto je to důležité. Jistě, já chápu, že nakonec vzniknou kompromisy jako vždy a já budu respektovat stínové zpravodaje, ale musím říct, že je to nesmírně citlivá otázka. Já se zabývám politikou již téměř 40 let a pro mě osobní a kolektivní odpovědnost je eh, dána demokracií. Někdy vás vyhodí z politické pozice, protože jste něco pokazili. Mně se to také stalo a byl jsem zklamaný. Jistě byl jsem eh, také zklamaný řeckým premiérem, protože on neudělal nic. Takže je to naprosto samozřejmé v demokracii. Eh, chtěl bych kolegům taky upozornit na to, že eh, v květnu 2000 jsme přijali eh, zprávu kolegy Roberta Goebbelse, a který hovořil, že bychom se měli připojit k eurozóně. To bylo velice zajímavé. My jsme přijali všechno. Akceptovali jsme všechno eh, Perez Beres hlasoval, byl tam od Marka Karas, hlasoval Werner Lange, také hlasoval a dokonce i Ole Schmidt tam byl a hlasoval. Neseme tedy odpovědnost? Já bych řekl, že ano, že máme odpovědnost. Děkuji, děkuji pane Schmidt a dávám slovo paní Palapolis na minutu. Because we are running out of time. Už nemáme mnoho času a musíme dát také slovo spoluspravodajům. Takže vy nejste členkou tohoto výboru, takže pouze na tu jednu minutu. Děkuji. Ne, nejsem členkou výboru pro hospodářství, ale já reprezentuji lid Kypru a protože se ve zprávě hodně o Kypru hovořilo, chtěla jsem se přihlásit. Já jsem podala 11 eh, pozměňovacích návrhů a nejdůležitější z nich je návrh 227, kde se vysvětluje, jak eh, bylo, jak byla nutnost akceptovat během eh, přístupových jednání memorandum. V květnu 2011 byla učiněna rozhodnutí, řecká krize stála Kypr obrovské množství peněz, eh, obrovský podíl z našeho HDP, 4,5 miliardy euro, ale z hlediska solidarity společenství jsme museli skutečně masivně přispět a Lidky proměl pocit, že to není spravedlivé pro nás to byla veliká oběť. Ano, my jsme skutečně eh, přispěli tou částkou 4,5 miliard. Eh, žádali jsme o víc, nakonec jsme dostali 10. Z toho jasně vyplývá, že jsou rozdíly mezi Evropskou centrální bankou, Evropskou komisí a MMF. Ta úsporná opatření, která šla ruku v ruce, Eh, ta vlastně nepřinesla žádné výsledky. Není možné, není možné ehm, aplikovat jeden recept na všechny. A používá se dvojího metru. Podívejte se na belgickou banku Dexia, která eh, požádala o stovky milion euro a dostala je. My jsme eh, požádali o mnohem méně. Myslím, že je to veliká, veliká chyba. Pan Langen říkal, že my jsme si řekli o ta Eh, o ta úsporná opatření, o to, abychom mohli přispět, ale to by musel dokázat. My jsme o nic takového nežádali. Já jsem podala 11 pozměňovacích návrhů a skutečně se tou eh, věcnou stránkou zabývají a doufám, že výbor je přijme. Dám teď slovo eh, spoluzpravodajům, nejprve tedy pan Karaza za EPP. Otmare, máte slovo. Já jsem chtěl poděkovat srdečně za tu diskusi a za zásadní koncenzus, eh, kterého se nám dostalo a i pro ty podněty, které se nám snad podaří co nejdříve eh, jak si eh, zapracovat. My prosíme o podporu a prosím všechny, aby se připravili na předběžné debaty a pro přípravu a k přípravě kompromisních návrhů, aby byly k dispozice. Děkuji, pane Karase, a za socialisty pan Lia Pouze několik slov na závěr celé diskuse. Všechno jsem si vyslechl velice pozorně a mám opravdu pocit, že všichni, kteří vystoupili v diskusi, že všichni jsou si vědomi toho, že tato zpráva je nesmírně citlivá, ale zároveň nesmírně symbolická. A všichni chtějí, aby Evropský parlament přišel s velice silným stanoviskem ještě před koncem našeho volebního období, protože my jsme opravdu jedinou institucí, která je volena přímo ve volbách. A to znamená, že můžeme přijít s určitými návrhy do budoucna v oblasti kontroly mechanismů, které budou řídit ekonomické ekonomiku jednotlivých zemí, které potřebují pomoc, ale obecně všech ostatních zemí Evropské unie. Jsem nesmírně spokojen, pan Bernard Lange bohužel za chvíli, před chvíličkou odešel, já bych mu velice rád přesto poděkoval, protože dokonce i Werner potvrdil, že ten návrh, který jsme předložili, je úžasným východiskem pro diskuzi a já opravdu doufám, že na základě tohoto návrhu budeme schopni vytvořit eh, a získat za touto zprávou velikou většinu našeho parlamentu. Mnoho lidí zdůraznilo, že není potřeba zde přicházet s nějakým ideologickým postupem. Všichni to řekli, to je takové zábavné. No já, jestli dovolíte, bych jenom chtěl připomenout, že na počátku zde bylo mnoho ideologů, mysleli si, že stát je jediným řešením. A ti, kteří si mysleli, a zároveň ti, kteří si mysleli, a dokonce i dneska si to myslí, že stát je základem všech problémů. Čili zde je to opravdu jsme rozdělení. Ovšem, když neuděláme ideologii, tak jak budeme dělat, na co se, o co se opřít při hodnocení? Ano, já jsem ekonomem, já jsem se tomu věnoval dlouhou dobu v mém životě a realita, realita, to jsou čísla. Otmar se o tom zmínil, ovšem čísla často ne, nemluví za vše. Ovšem čísla jsou velice tvrdohlavá. Šest let, šest let recese, čtyři až pět eh, let, eh, když země potřebují podporu, pomoc. V Irsku stagnuje eh, mm, růst a čísla, kde v podstatě v těch třech zemích eh, ze čtyř jsou na 20 HDP, což je oceňováno Ehm, všemi mezinárodními institucemi jako číslo hranici, za kterou již se nesmí zajít. Čili ano, opravdu všechny ty faktory, které vidíme, které předcházely krizi, jsou ještě pořád přítomny, čili nemůžeme říct si našim občanům, že jsme krizi překonali a že všechno je růžové. Mezinárodní měnový fond hovoří o těch multiplikátorech 1,7%, rozpočtový multiplikátor. To znamená, když ušetříme 10 eur, tak v podstatě to znamená 15 eur, které prostě do toho budeme muset investovat. A to jsou čísla, která jsou jasná, která hovoří za vše. Nemůžeme očekávat, že dojde k nějakým výhledům, eh, nějakým nižším číslům pro tyto země. Ano, někteří tvrdí, že za všemi čísly jsou lidé. Za, promiňte, za čísly jsou muži, Eh, a kolegyně opravuje za čísly jsou ženy, ano samozřejmě muži, ženy, samozřejmě já zde nebudu, nechci nějak z toho ženy vyjmout. Prostě <laughs> jsou zatím lidé. a jistě je úkolem výboru EMPLO, aby se zabývalo tuto problematikou, že bychom měli shodnotit dopad sociálních dohod nebo naopak nedostatku takových sociálních dohod, nepřítomnosti takových dohod na, a, a dopad na, na občany samozřejmě a na to být velice dobře. Tam je sociální dohoda ohledně minimální mzdy v Portugalsku a trojka to odmítla. Ano, i toto je problém, kterému se musíme věnovat, protože kdo rozhodne, kdo rozhodne u těchto problémů. Ano, minimální mzdy, mm, jakmile je tam možný konsenzus v dané zemi mezi sociálními partnery, v rámci demokracie má trojka právo najednou přijít do této zemi a říci, že tato dohoda neplatí? Zatímco dohoda, nebo teda ta trojka sama o sobě není založena na žádné eh, právním, právném, eh, žádném právním základě, čili to nikde v Evropě tak to prostě nemůže fungovat a to je obrovský problém. Sdílím i ty obavy Sharon Bowles, která je zde popsala tyto svoje Eh, pro mm, obavy, reakce Evropské centrální banky a tak dále. Já si nemyslím, že problémem je nezávislost této banky, problémem je její mandát. Měla banka mandát vnutit ir, eh, bailout? Nebo měla mandát banka hovořit o restrukturalizaci eh, řeckého dluhu, jakým způsobem to bude restrukturalizováno. Nikde se to neprojednávalo. A to jistě takovým jasným Ehm, je jasný problém v demokratického hm, přístupu a to s tom souhlasím 100% s kolegou. Ano, to je ten základní problém. Nejenom hm, pan spolu zpravodaj. Všichni, všichni hovořili v tomto ohledu. Všichni hovořili, že bychom měli využít a rozšířit evropský mechanismus stability a že by to měl být takový určitý evropský měnový fond, který by byl řízen demokratickým způsobem. Co to znamená demokratickým způsobem? My to víme. Ano, nějaký, na základě nějaké komunitní metody. Ať už hovoříme o jakýchkoliv eh, stranách, EPP, socialistech, liberále a tak dále. My prostě víme, všichni souhlasím s tím, že pouze demokracie zde může rozhodnout. Pokud budeme něco vnucovat podmíněně nějakou, nějakou politiku, tak prostě ano, musí tam být urči, určitá politika cukru a byče. Je zde možnost dobrého kompromisu, dosažení dobrého kompromisu pouze, ovšem, pokud všichni budeme přistupovat konstruktivní a pokud zde nezničíme to, co již jsme dosáhli, to se o tom se hovoří v kulárech. Já jsem optimistou, proto bych rád poděkoval všem, všem, rád bych všechny pozval, stínové zpravodaje, zítra na schůzku, abychom vytvořili určitou cestovní mapu. Děkuji. Eh, Děkujeme pane kolego. Bude zde možnost, to jsme ale ještě nepotvrdili, že ohledně 20. února, eh, kdyby jsme mohli ještě jednou zvážit návrhy, pozměňovací návrhy, eh, ty konečné návrhy, jakmile budeme vědět něco bližšího, tak vám to sdělíme. 24. bychom měli hlasovat zde ve výboru a na plenárce v březnu. Zítra v 9 hodin se sejdeme na dalším setkání, což bude společné zasedání s výborem Libe. Děkuji vám za přítomnost.